Bene. Výborně, především změna programu. Bod 10 navrhuji tedy, to je ten strategický rámec Evropské unie eh, pro rozvojové země při řešení problémů spojených s dodávkami potravin, což je eh, bod, který jsme naplánovali na zítra dopoledne, tedy bod 10, tak bych rád, abychom ho dali před bod 8, protože kolega Mark Tarabela musí odjet eh, v třicet, v 11.40 přesně zítra, takže to je jediná změna tohoto programu, který můžeme tímto odsouhlasit. Dále máme zde zápis ze schůzí, předchozích schůzí a pokud nebudou předloženy připomínky do konce dnešní schůze, tak eh, zápis je považován za odsouhlasený. A eh, připomínám, že dnešní schůze se přenáší na internetu a je zde i eh, odposlechový sál. Zítra odpoledne se ale přesuneme do druhého sálu, do sálu Ana Lint. A e, vítám všechny, pardon, do sálu, tedy PHS 1A002, tedy Anna Lint. Chtěl bych e, přivítat především pana komisaře a další a připomínám, že minulý týden jsem se zúčastnil neformální rady ministrů zemědělství, kde jsem zastupoval parlament, což bylo zasedání velice dobře zorganizované belgickým předsednictvím a ministři se, zamys- se zabývali budoucí reformou zemědělské politiky a především rolí prvního pilíře a zabývali se tou možností jak eh, více pracovat se specifickými rysy eh, konkrétních lokalit. Dále Evropský parlament se již k tomuto tématu vyjádřil na základě zprávy eh, kolegy Leinena, kterou jsme odsouhlasili. A já Mm, doufám, že jsem tam dobře vyjádřil názory našeho výboru a myslíme si, že bychom neměli eh, zredukovat eh, tu diskuzi o zemědělské politice na pouhé výpočty, na pouhé kalkulace, které se eh, týkají prosedku přidělených jednotlivým státům. Měli bychom rozhodnout o skutečné zemědělské politice do budoucna, která má být vyvážená, efektivní a která bude reagovat na ty globální výzvy a bude řešit i očekávání eh, občanů a eh, zemědělců. A my jsme si jisti, že budeme plnohodnotně hrát naši spolurozhodovací roli v duchu Evropy a v dobrém duchu spolupráce s ostatními institucemi, tedy s komisí a radou. 17. listopadu eh, mm, mm, bude předloženo sdělení a o tom také bude hovořit pan komisař a e, to je sdělení, kterým se bude řídit naše dvouletá činnost v příštích teď dvou letech. A my tedy přestoupíme k výměně názorů. Pan komisař nám předloží pracovní program na rok 2011, což je program, který je velice bohatý, nabitý a i na tento podzim nás čeká velká agenda. Předloží nám ty významné agendy, které máme na stole, jako je kvalita, jakost, jako je takzvaný mlečný balíček, a to je balíček, který možná se rozšíří i na další sektory. Pan komisař nás bude informovat o strategickém rámci, který hodlá přijmout v zájmu lepší koordinace eh, mezi politikou rozvoje venkova a dalšími strukturálními politikami. Hned dám slovo panu Dačanovi Čolosovi, panu komisaři, aby zahájil tuto diskuzi zde ve výboru. Prosím, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Vy jste již v podstatě hodně eh, eh, mi ulehčil úkol, protože jste prezentoval celou řadu priorit, které si komise stanovila eh, v oblasti zemědělství do konce roku. A také i toto dobře ukazuje, jaká existuje dobrá spolupráce mezi Evropskou komisí a výborem Agri Evropského parlamentu. A právě proto, já jsem to již říkal, já vám moc děkuji, že opět jste mě pozvali eh, do, řekl bych, našeho výboru, protože pro mě to vždycky potěšení s vámi spolupracovat. A, ale přesto je to poprvé, kdy přicházím jako člen Evropské komise s cílem předložit vám pracovní program eh, v kontextu Lisabonské smlouvy a to i je to vlastně e, po té, co e, pan předseda komise Barroso se vyjádřil před plénem parlamentu a já budu precizovat ten pracovní program, budu hovořit tedy pouze o zemědělství. 17. listopadu, jak řekl pan předseda, odpoledne e, opět přijdu sem k vám, abych vám představil úplně ještě zatepla Eh, sdělení komise o budoucnosti evropské zemědělské politiky. To bude okamžitě, hned jen co výjdu ze schůze kolegy a tak hned přijdu vám představit toto sdělení a bychom mohli zahájit již první diskuzi na toto téma ohledně daného sdělení. Avšak, co je důležité i do konce roku, je, abychom respektovali harmonogram a termíny, které jsme navrhli, o kterých jsme i diskutovali s koordinátory, především s koordinátory eh, z mm, výboru Agri, kdy jsme hovořili o tom, jak pracovat v souladu s Lisabonskou smlouvou. My jsme eh, předložili různé přísliby, i jsme se tedy zavázali k určitým termínům s cílem, abychom do konce roku mohli již mít jasno, jak bude vypadat ten proces, eh, jak budeme pracovat na zemědělské politice mm, v kontextu Lisabonské smlouvy a to na těch čtyřech nařízeních, jako je organizace trhu, rozvoj venkova, financování společné zemědělské politiky a e, přímé platby. Vědci postupují podle harmonogramu, který jsme si společně stanovili a brzy budeme 100 vám předložit e, e, návrh na řízení rozvoj venkova a přímé platby, to bude do prosince, a pardon, to bude co nejdříve a e, do konce e, prosince ještě i e, předložíme další návrhy, které se týkají z financování zemědělské politiky. My zde máme celý, celou řadu asi deset návrhů, které se týkají dobrovolné modulace, biologické výroby, jakost Eh, zemědělských výrobků, potom eh, aromatická eh, vína, ovoce, zelenina a v roce 2011 budeme pokračovat s dalšími nařízeními, návrhy, možná méně významnými, ale které také mají svoji roli a své konkrétní místo v rámci společné zemědělské politiky. Jak víte, Mhm. máme před sebou eh, obrovské množství právních předpisů, které musíme dát do souladu s Lisabonskou smlouvou. A vy již v roce 2010 jste měli tu příležitost se plnohodnotně zapojit do formování společné zemědělské politiky a eh, zbytek vás ještě čeká, zbytek přijde. A jak jsem již říkal, když jsme se sešli s osobami eh, zodpovědnými za, z jednotlivých frakcí, tak my máme harmonogram i připravený na rok 2011, možná i na rok dva, na začátek 2012, ale to tolik nemáme ještě hm, připraveno. Proč? Protože je to obrovský objem práce, a je to obrovský mm, objem předpisů, které musí zpracovat moji spolupracovníci a zároveň paralelně pracují na reformě zemědělské politiky. Takže mm, my, mm, tedy jsou to moji odborní pracovníci, kteří jednak připravují reformu zemědělské politiky a jednak pracují na to, aby e, dali do souladu stávající nařízení s Lisabonskou smlouvou. Doufáme ale, že tento rok se podaří sladit s Lisabonskou smlouvou ty nejdůležitější prvky zemědělské politiky. Dále. Dovolte pár konkrétních informací ohledně jedné myšlenky, která se objevila i v tisku, ohledně toho společného dopisu, který jsem poslal spolu s komisařem Hamdamana, který mm, se týkal toho, že bychom měli vytvořit eh, rámec pro strategické eh, řízení mm, pro eh, fondy soudržnosti, strukturální fondy, sociální fondy, fond pro rozvoj venkova a rybářský fond. Zde chci objasnit jednu věc, která třeba vám nebyla úplně jasná. Tady nejde o to, že bychom se vzdali programu rozvoje venkova na úkor eh, E, nějakého jednotného strukturálního evropského fondu. Každý z těch čtyřech fondů zůstane, bude mít svůj vlastní rozpočet, každý ten fond bude mít vlastní cíle, každý ten fond bude mít vlastní nařízení pro aplikaci e, daného fondu. Jenom co navrhujeme je vytvořit takový společný strategický rámec, tak abychom zajistili koordinaci a synergie mezi těmito čtyřmi nástroji. Víte, že když jsem mm, před jmenováním zde byl na slyšení, tak jsem jasně řekl, že podle mého názoru politika rozvoje venkova má své místo v rámci společné zemědělské politiky, ale také jsem řekl, že učiním vše nezbytné proto, abychom zajistili lepší koordinaci s ostatními strukturálními nástroji a to je v našem zájmu. Je to v zájmu všech těch, kteří mají na starosti aplikaci eh, politiku, politiky, eh, rozvoje venková a zemědělské politiky, tak aby to bylo efektivnější na úrovni národní, regionální, lokální. Cílem je mm, odstranit ty šedé zóny, tam, ty, mm, které nejsou ošetřeny žádným z těchto fondů. Jde o to i se vyhnout duplikacím protože často to je zdrojem různých nedorozumění na těch místních úrovních. Dalším cílem je zajistit i snažší aplikaci v zájmu příjemců těch soukromých eh, fyzických osob, obcí, eh, právnických osob, eh, místních samozpráv či vyšších, těch nižších územních správních celků. A, hm, takže jde o to zajistit lepší koordinaci, která i Eh, umožní to, že ta společná zemědělská politika eh, jasněji bude přispívat k, mm, k té celkové evropské strategii Evropa 2020. To jsem chtěl jenom upřesnit, aby vám to bylo všem jasné. A mm, chtěl jsem vysvětlit, o co jde v této společné iniciativě a proč jsem s touto iniciativou přišel. Dále pokud je o ten pracovní program, který nás čeká do konce roku, Další významný legislativní balíček, o, který, o kterém jsme již hovořili v parlamentu, to je balíček jakosti. Já v prosinci předložím balíček předpisu o jakosti Eh, jak uvidíte, ten bude reagovat na celou řadu aspektů, o které hlasoval parlament zpráva Skota. Je to balíček, jehož cílem je zajistit lepší ochranu a jasnější definování, eh, eh, označování původu, geografické označování, označování jakosti a já doufám, a to je můj cíl, že tento balíček nebo tento návrh i posílí nástroje, které se týkají eh, těch eh, tradičních specialit a také i přijde s novými prvky, mm, a to eh, systém označování lokální produkce, potom přijde s s, se novým systémem, jak uvádět na trh zemědělské výrobky z horských oblastí. A tento balíček o jakosti výrobků určitě i bude mm, další příležitostí spolu s dalšími nástroji, jak mm, i lépe označovat místo výroby, místo produkce, což e, je mm, přání, které i často vyjadřoval parlament. Opět do konce roku ještě a to půjde paralelně s tím balíčkem předpisů týkajících se jakosti, také i předložíme legislativní návrhy, které se týkají mm, sektoru mléka. Zde jde především, a to i na základě závěrů té skupiny na vysoké úrovni, já vím, že vy jste o tom také diskutovali i v Madridu, vy jste o tom diskutovali, nebo diskutovalo se o tom i v radě. Můj hlavní, můj hlavní cíl je, aby Eh, výrobci eh, sektoru mléka, producenti, aby měli k dispozici nástroje na to, aby se mohli připravit na to období, až budou zrušeny mléčné kvóty. Já jsem přesvědčen, že eh, ty mléčné kvóty budou zrušeny, to již rozhodnuto. A tento sektor tedy potřebuje nástroj, aby mohl mít určité výhledy a aby mu byla zajištěna určitá stabilita. To výrobci potřebují, protože musí mít možnost investovat do sektoru a mít jistotu. To bude tedy několik různých prvků, které eh, v kombinaci budou mít pozitivní efekt, tak aby se i posílila role producentů a jejich profesních organizací, svazů, také i eh, se tam upraví otázka smluvních vztahů, také se tam i vyjasní role těchto eh, meziprofesních organizací a také se tam zavede větší transparentnost na trhu, tak aby ty profesní eh, svazy organizace mohly hrát eh, větší roli při vyjednávání na lokální úrovni na základě jasných, transparentních informací z trhu o vývoji sektoru mléka, třeba pokud jde o množství které se vyrábí. Takže to je návrh, který také předložím. Dále. Eh, sdělení, které předložíme v listopadu, to je sdělení, které nastartuje proces veřejného připomínkového řízení, takzvaných konzultací. A parlament se připravuje, aby zde hrál spolu rozhodovací roli Eh, při těch legislativních návrzích, které budou následovat, a to na, základě, na začátku července příštího roku. A my určitě ještě budeme mít příležitost o tomto legislativním návrhu diskutovat. To jsou hlavní legislativní návrhy, které nás čekají do konce roku. Děkuji. Grazie a te. Děkuji ti, milý Dačne. A Máme zde velice dlouhý seznam a začneme okamžitě z předsedy našich frakcí. Albert Des. Děkuji, pane předsedající, pane eh, komisaři. A já jsem velice rád, že jste dneska přišel, abyste s námi mohl debatovat. Já budu Eh, stručný, protože je zde řada řečníků. Já potvrzuji to, že je třeba pečovat o to, aby nařízení, eh, která navazují na Lisabonskou smlouvu, byla rychle implementována a také vycházím z toho, že eh, ty, ta nařízení mají být implementována tak, jak vlastně předvídá Lisabonská smlouva. Také se těším na to, o čem jste hovořil, o tom balíčku o jakosti, to je iniciativní balíček. A já mám tady otázku, jestli ve svých eh, návrzích také uvedete, eh, aby eh, zůstaly zachovány ty protržní nástroje, které nemusí vlastně padnout za oběť těm úsporným opatřením eh, i minulý rok eh, byly ohroženy. To téma, kde jste hovořil o stanovisku eh, k článkům v médiích, o dopisu předsedovi komise, já vám nechci dávat žádné rady, ale možná, že bychom se mohli vyhnout takovým reakcím, kdyby byl vždycky okamžitě také eh, informován eh, agrární výbor o takovém eh, dopise, abychom nebyli vlastně znejistěni, když dojde k oleslání takového dopisu, abychom byli včas informováni. V tomto případě jsme nevěděli nic a není to dobré, že nebyla žádná reakce. Já mohu hovořit pouze za naší frakci, že se těšíme na tu řadu úkolů, které vyplývají pro agrární výbor z vaší práce. Členové naší frakce i dalších frakcí eh, jsou velice motivováni, aby ta práce ubíhala eh, úspěšně, abychom vlastně vytvořili dobré perspektivy pro zemědělství v Evropě. Těším se na dobrou spolupráci s vámi. Děkuji, Alberte. Luis Capula Santos. Děkuji, pane komisaři, eh, pane předsedo. I já bych rád řekl, že jsem velice rád, že jste se sem dnes dostavil a jsme velice ochotní s komisí spolupracovat. A jsme odhodláni pracovat na tom pracovním programu na eh, skupinu socialistů se můžete spolehnout. Mám dvě konkrétní otázky. Eh, dopis eh, od těch čtyř komisařů, o, nich jste, o něm jste právě hovořil. Naše frakce měla z toho dopisu radost a byl tam jeden bod v pokynech Eh, pro společnou zemědělskou politiku. To bylo schváleno už loni a jsme velice rádi, že komise zareagovala na naší výzvu. Mě by zajímalo, jakým způsobem podle vás mají tyto různé fondy vzájemně spolupracovat, jestli byste nám uvedl podrobné údaje. A je tady také politická otázka, kterou mám na srdci minulý týden Jak víte, dva ministři ze dvou nejvlivnějších států EU e, učinili rozhodnutí a e, prezentovali dokument, e, který měl jeden takový aspekt, na nějž musíme zcela rozhodně zareagovat. V tomto dokumentu Německý a e, francouzský ministr uvedli, že předtím, než dojde k jakémukoliv rozhodnutí, a e, předtím, než se použije jakékoliv kritérium pro e, snížení podpory, že to financování má zůstat nezměněné. Takže to je znepokojivé stanovisko, neznepokojující stanovisko pro všechny ty z nás, kteří si přejí, aby zemědělská politika byla spravedlivější a vyrovnanější ve prospěch všech členských států. Mě by tedy zajímalo, jestli, jak se komise eh, staví k této eh, otázce a jestli také podle komise toto eh, brzdí tu otázku. My jsme, pane komisaři, velmi tímto znepokojeni. Nezapomínejme, že dochází i k nepředpokládaným eh, událostem, jako například nárůst cen obilovin, které třeba eh, u nás doma už se staly oblíbeným mediálním tématem, protože ceny vylétly vzhůru a myslím, že to také eh, způsobuje nárůst cen masa. Jaký má na to komise názor? a myslíte, že můžeme očekávat další navýšení cen a chystá komise nějaký plán, aby tomu zamezila? Děkuji, pane komisaři. Eh, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci zopakovat eh, tedy uvítání panu komisaři, podobně jako předřečníci. Eh, pro náš výbor vlastně naplánoval hodně úkolů a já se chci nejprve zaměřit na harmonogram. Co se týče těch prováděcích aktů, které se chystáte eh, zrealizovat a eh, sdělení o SZP, navazující legislativa, eh, jste si jist, že nedojde k závažným spožděním a protože té práce je mnoho, a nebo si myslíte, že ta prováděcí legislativa je tak nesporná a tak snadná, snadno schvalitelná parlamentem, že nespůsobí e, nějaké průtahy? A druhá e, otázka, strategická dohoda, kterou e, máte s dalšími komisaři, a to je dobře, vítám to. Myslím, že ta dohoda se vztahuje i na obhajobu rozpočtu Eh, v těch čtyřech eh, zmíněných oblastech. Jestli byste o tom mohl eh, říct několik slov o strategickém přístupu k těm rozpočtovým otázkám, což je zásadní věc. A konečně legislativní balíček, co se týče těch, těch chudších oblastí. Tady se nehovoří o žádném harmonogramu, Myslím, že už jste provedli studii eh, v řadě nových členských států, zkoumali jste fyzická kritéria. Zajímalo by mě, jestli tady je potřeba ještě odvést nějakou práci, a nebo jestli už se chystá nějaká legislativa, jestli už je téměř hotová eh, v rámci nové SZP. Děkuji. Grazie. Děkuji, Georgi. James Nicholson. Uh, thank you very... uh, já souhlasím s řadou věcí, které zde zazněly a společně i e, s dalšími řečníky bych si přála, abychom měli více času. Pane komisaři, to, co jste dnes řekl, e, bude znamenat, že tento výbor bude mít opravdu hodně práce, nejenom v nadcházejících měsících, ale i možná až letech. A já souhlasím s tím, že e, je potřeba postoupit od slov k činům Eh, protože ono se hodně hovoří, hodně se spekuluje a mnoho lidí ale je velice znepokojeno tím, co slyší. Ty úkoly eh, pro tento výbor, který eh, zodpovídá za spolurozhodování o budoucnosti SZP a její reformy, tuto odpovědnost musíme vzít vážně a nebude to odpovědnost lehká. A já eh, chci zopakovat jednu, eh, jeden bod, eh, který zde zazněl. Není dobré, když členové tohoto výboru se musí dočíst v tisku o tom, že už předem vlastně předjímáte obsah nějakého společného dopisu. O tom jsme měli být informováni předem. A já nejsem vůbec přesvědčen o tom, že eh, eh, rozvoj venkova a rybářství eh, a tak dále, že to neznamená, že vlastně nebude více byrokracie, více překážek technických Eh, vaše argumenty, pane komisaři, eh, proti tomu mě bohužel nepřesvědčili a rád bych, abyste mě přesvědčil. Eh, ale jinak se těším na spolupráci s vámi a co řekl Luis o volatilitě na trhu. Nejenom, že je to znepokojující pro Portugalsko, je to znepokojující pro všechny země. Ceny masa i krmiv stouply a od ledna letošního roku ty ceny stouply o 125 a My se musíme zabývat volatilitou trhů. Děkuji. Grazie. Děkuji, Jamesy. Martin, Martin Hošlinger má slovo. Já, komisař. Uh... Eh, no, pane komisaři, Eh, to je bohatý program, který máme před sebou na ty nadcházející měsíce. Eh, parlament stál o eh, spoluúčast a tuto práci budeme brát vážně a musíme také vysvětlit členským státům, že je to náš úkol a že nás to bude zajímat v návaznosti na to, co právě řekl kolega Eh, je dobře, pane komisaři, že jste eh, pracoval už předem, ale je tady také veřejná konzultace. Eh, v červenci se dohrála konzultace i s veřejností, která má veliký zájem o agrární politiku, která nezajímá jenom zemědělce, ale dopadá na řadu dalších oblastí, které Eh, společnost reflektuje a my musíme myslet na to, abychom eh, tento proces debat vedli dále, i když eh, máme v parlamentu i jiné úkoly, protože ten dialog potřebujeme také, protože ve finále jako zemědělci musíme také spolu utvářet a spolu diskutovat ty, ty finanční rámce a jeho podmínky. a e, nedávno byly odevzdány důležité parlamentní e, zprávy, jako e, zpráva POVE. Mě by zajímalo, jestli už jste ty úkoly z toho nějakým způsobem vzala na vědomí, jestli se jimi zabýváte. Mám otázku k mléku. Posledně se náš výbor intenzivně otázkou mléka zabýval a a řada kolegů eh, položila otázku na spoluúčast výrobců mléka, na, o, na omezení množství eh, vyráběného mléka. Zajímalo by mě, jestli eh, v tomto směru přijdete konečně s nějakým návrhem, jestli bude nějakým způsobem podsilována strana výrobce. Myslím, že jste také řekl, ale to bylo matoucí pro řadu lidí, a e, spadá to také e, do oblasti zájmu e, agrárního výboru, jestli vůbec budeme mít nějakou společnou linii. Jestli se nám podaří v budoucnu pro agrární politiku vytvořit nějaký stabilní rámec. Ukázalo se, že my musíme myslet za perspektivu pěti let, musíme myslet strategicky ohledně agrární politiky a jsme tady velice, eh, velice eh, napjati, jestli eh, ve své zprávě, která vyjde 17. listopadu, se a my se budeme chtít na tomto procesu také aktivně podílet. Děkuji, Martine. A nyní Fontána má slovo. Ano, především bych chtěla poděkovat panu komisaři, protože jako vždy eh, eh, on eh, hodně naslouchá a to je dobré. A především Eh, mm, bych chtěl navázat na otázku eh, jakosti. Kolega Skota na to napsal zprávu, která byla odsouhlasena. Takže pokud je o ten balíček, který se týká jakosti, lze eh, víc mm, prezumce, že mm, i to se bude týkat dovozu eh, produkce z třetích zemí, které často nemají takovou kvalitu jako eh, naše výrobky a často jsou výsledkem nekalé soutěže, což znamená potom problémy pro eh, naše evropské producenty. Takže já si myslím, že zde by měla Evropská unie jednat a já si přeji, aby to bylo učiněno co nejdříve. Děkuji. Děkuji, Lorenza Fontána. A nyní mm, po koordinátorech máme zde další řečníky, máme zde 16 zapsaných řečníků a e, poté máme důležitý workshop a pan komisař ještě musí mít také čas, aby mohl zareagovat. Mm, já e, e, pan komisař mi řekne, až bude chtět přerušit ten tok řečníků. Paní Elizabeth Jäger, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. E, srdečně vás vítám v agrárním výboru a děkujeme za to, že jste mezi nás zase přišel. Jsem ráda, že v oblasti druhého, e, druhého pilíře e, vysvětlil stanovisko komise. Myslím, že ze všech příspěvků jasně vyplynulo, že toto stanovisko bylo na jedné straně Eh, nezbytné, ale také je nezbytné se dohodnout, jaké, jakým způsobem budeme pokračovat, abychom nastavili zcela jasné linie a vyhnuli se problémům. Ještě znovu chci eh, chci hovořit o otázce, o které hovořil kolega Lyon, že je důležité hovořit i s dalšími komisaři. Myslím, že nejdůležitější bude hovořit s komisařem eh, pro rozpočet. S ním musíme hledat eh, řešení společné pro budoucnost, i když je také důležité, co také říkal eh, další kolega, že musíme brát ohled na společenské nároky. Jedno ale bez druhého není možné. Mám ještě další jinou otázku. Do jaké míry jste jako náš agrární komisař vlastně zapojen do bilaterálních jednání. Máme eh, úmluvu eh, s Koreou to eh, agrárně politicky nás nějak nebolí. Já také jsem součástí delegace do Kanady a máme úmluvu o obchodu s Kanadou, ale podle mého názoru vlastně tam ta agrární politika nebyla dobře sjednána. Průmyslu se v této dohodě vedlo mnohem lépe. Mohl byste mi eh, dát něco na cestu, co bych sebou mohla vzít do Kanady, ale zásadní tedy eh, otázka je, jakým způsobem se podílíte na bilaterálních jednání. Děkuji. Okay. Allora, il commissario risponde pan eh, komisař zareaguje na všechny, takže teď dám slovo ještě některým kolegům a potom mm, odpoví pan komisař na první blok a poté budou následovat další dotazy. Takže eh, Gracia Perec má slovo. Gracias, presidente, gracias, señor. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Samozřejmě chci poděkovat, že jste přišel na výbor eh, a že jste nám představil ty hlavní linie vašeho pracovního programu. Já nebudu zde reagovat na mm, to, nebo nebudu opakovat ty otázky, které již položili kolegové, ale je to mm, třeba oblast zemědělské politiky, kde již spolu s vámi jsme o tom diskutovali a spíše vyčkáme na to 17. listopadu, abychom mohli potom konkrétně a detailněji zanalizovat návrhy komise. Jenom tedy bych se chtěla zmínit konkrétní otázky, na kterou narazili někteří kolegové již a která si myslím si zaslouží i odpověď od komise. To je téma eh, cen obilovin a jak eh, teď eh, tato otázka postihuje ten sektor chovu skotu a i vepřového vlastně již nejenom skot, ale i vepřové maso také začalo trpět Eh, tím rapidním nárůstem cen krmiv. Já si myslím, že pan komisař určitě ví, že rentabilita eh, živočišné výroby, to je hodně napojeno na náklady cen eh, potravin, respektive krmy, krmiv, a, protože to tvoří to obrovské procento nákladů. Takže já bych ráda, abychom zareagovali na tuto situaci. Máme dostatečné rezervy obilovin, abychom mohli garantovat to, že budou k dispozici v okamžiku krize jako teď? co teď zažíváme. A včera jsem slyšela, že jste přijal určitou iniciativu a to, že eh, použijeme intervenční sklady, zásoby, takže bych chtěla vědět také to s touto zprávou a jak tedy komise bude reagovat na tento problém. Děkuji. Mark Tarabella. Mark Tarabella. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. 14. září Eh, eh, Francie a Německo se vyjádřili k zemědělské politice za rokem 2013. A eh, pro mě, hm, já si myslím, tam je taková slabina v této pozici, v tomto postoji. A to je, že ten eh, eh, globální kontext, kde ceny jsou tak volatilní, nestálé, tak to se bere jako taková fatální záležitost. To platí pro obiloviny, pro mléko a pro celou řadu dalších komodit. A já se tedy ptám, máte i vy za to, že to je realita, že to tak skutečně je? a je to eh, něco fatálního, anebo eh, lze očekávat eh, v tom vašem sdělení 17. listopadu, že navrhnete něco proaktivního, že budeme bojovat proti těmto nestálým cenám. Je to extrémní nestálost cen. A Určitě, pokud ano, tak naše frakce většinově vás podpoří, abychom bojovali proti těmto volatilním cenám, protože víme, že to je hlavní nepřítel producentů bez ohledu na sektor. Děkuji, kolega Kalinánsky. Děkuji bardzo, pane předsedající, pane komisařu. Děkuji, pane komisaři. Komise navrhuje, aby členské státy měly možnost omezit či zakázat geneticky modifikované plodiny na celém anebo části svého území, pakliže nebo i když už tyto GMO byly na evropské úrovni schváleny a povoleny. Chci se zeptat, eh, bude komise akceptovat rozdíly v úrovních konkurenceschopnosti v rámci ACP, protože některé členské státy by mohly zakázat GMO, zatímco jiné to neučiní. Takže eh, bude rozdíl v konkurenční výhodě. Jak se komise dívá na eventuální zákaz GMO eh, pro celou EU eh, e a eh, Světovou obchodní organizaci? Jar. Nyní Jar, prosím. Zda. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě stručné otázky. Ještě znovu chci Eh, zdůraznit se týče strategické eh, dokumentu eh, k venkovu. To, co zde zaznělo, je důležité, ale přece jenom apeluji na komisaře. Bylo by dobře dbát na to, aby vlastně se vlastně jenom neskoordinovaly úkoly a potom by peníze někde vlastně neulétly oknem. My politici musíme dávat veliký pozor a mít na zřeteli ten venkov a co se týče znevýhodněných eh, regionů, tato problematika vlastně nějakým způsobem by se dala eh, debatovat mimo eh, to velké téma zemědělské politiky, aby se s ní dalo lépe tak zacházet. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste přišel opět za eh, jménem Alberta Dase a jménem svým chci uklidnit kolegu Kapoluse Santose. Ta nota naší vlády mm, to mm, eh, neznamená, že chceme zpátky naše peníze. Ne, jenom eh, chceme, aby se nerozhodovalo, když se neví, o co jde ještě. To je úplně jiná věc. A teď k tomu, co řekl pan komisař, a to především otázka mm, mléka, toho balíčku, eh, který čekáme eh, na podzim. A mm, já minulý týden jsem dostal dopis, který skutečně eh, byl velice emotivní. Můj kolega ze školy, který teď podniká v Normandii, tak mi řekl, že on teď je na sociální podpoře, protože již není schopen se uživit se produkce mléka, není schopen vůbec uživit děti z toho. A to skutečně se mě hodně dotklo, protože to e, ukazuje na tu realitu, bohužel, která je velice běžná, i když se o tom teď hodně nehovoří. Je to běžné na venkově, kde se e, vyrábí mléko. A, a zde, pane komisaři, věřte, že vás podporujeme v těch vašich návrzích, ale musíme vás podporovat o to více, protože někteří z vašich kolegové, kolegů vám to moc neusnadňuje. Já jsem se dozvěděl, že v Argentině se koná kongres o mase a zástupci Mercosuru tam navázali na, eh, na tu nabídku eh, Evropy a že budou moci eh, dovést do Evropy 400 tisíc tun víc, než je dovoleno. Takže pokud tedy lidé, kteří v komisi mají na starosti vyjednávání o obchodu, o obchodu, tak oni vlastně nám podráží nohy a tady jde o důvěryhodnost celé naší politiky potom a to bude nahlodáno my již nebudeme schopni vůbec vyjednávat se zemědělci, protože přijdeme o jejich důvěru. Já to chci zdůraznit. Je třeba, aby to pochopila celá komise, Evropská komise. A já zde hovořím za všechny kolegy z našeho výboru, kteří, věřte, vás podpoří v této věci, ale především komise eh, nás nemůže takto zrazovat. Děkuji, Micheli. Delange má slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři, že jste se zúčastnil našeho zasedání. I já mám horizontální otázku, která mm, trošku souvisí s tím, co řekl předchozí řečník, ale trošku více bych se chtěla zaměřit na otázku konkurenceschopnosti. Celá řada těch věcí, které jste zmínil, například o mléce, uh, Eh, se eh, dotýkají i oblasti eh, hospodářské soutěže. Nelze je vnímat pouze v kontextu zemědělství. Je možné očekávat, že v závěru té debaty o budoucnosti společné zemědělské politiky přijde ze komise nějaký signál o tom, jak tato zemědělská politika bude zapadat do kontextu politiky hospodářské soutěže. Myslím, že není možné vážně diskutovat o jednotné zemědělské politice a aniž bychom se zmínili o hospodářské soutěže. Já v tuto chvíli mám ze strany komise velmi eh, smíšené signály, není úplně jasné, eh, co chcete dělat a já bych tady uvítala více informací o tom, co s tím budete dělat. Děkuji. Garcia. Děkuji. Eh, Garcia. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, že jste přišel dnes odpoledne. Já bych chtěla, abyste pohovořil o pracovním programu 2011, protože to je něco jiného ještě, než jenom ta reforma zemědělské politiky, třeba eh, eh, rozdělování pomocí. A já bych rád, abyste konkrétněji se zmínil i o kritériích, které bude používat Evropská komise pro rozdělování finančních prostředků a především teď v souvislosti s tou polemikou to znamená mm, eh, dotace eh, na hospodářství, na teritoriálním základu. Bude tam nějaká pojistka někde, abychom skutečně zajistili eh, tu životaschopnost chovu dobytka, jako třeba ve Španělsku, protože tam to jde o intenzivní chovy. Budete mít nějakou pojistku, abychom ochránili mm, španělské producenty před velkými problémy. A dále s vámi bych, od vás bych chtěla vědět, jak oddělíte označování původu a geografické označování, jak zajistíte mm, to jejich oddělení. Já bych chtěla, eh, abyste nám řekl, jak to bude, Eh, abychom zajistili, že evropští spotřebitelé eh, budou eh, vědět, jaké ty výrobky jsou kvalitní, jak ty naše evropské, ty i ty vnější, i ty externí. A především, jak to bude potom s produkcí ze třetích zemí, protože naši producenti vyrábí více a více kvalitně, ale bohužel stejné požadavky na jakost a dodržování norem životního prostředí neukládáme těm ze třetích zemí. A David Mat a Gabriel Mat a další kolegové zde dnes dnes nemohou být, protože eh, eh, jim eh, v Venezuele byly zadrženy pasy, protože jsou tam na, kont, na, dohled, na misi dohledu nad volbami. A takže mm, oni tam mm, tedy jsou zadrženi. Zadrženi, tak Gabriel Mato mě požádal, abych i pohovořila o programu POSEJ, který je tak důležitý pro Kanárské ostrovy třeba. A chtěla bych rád, abyste nám stručně něco o tomto programu POSEJ řekl. Herbert Dorfman. Herbert. Signor Presidente, danke Herr Kommissar, dass Sie heute hier sind und uns hier Frage und Antwort Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych také přivítat pane komisaře. Děkujeme za možnost eh, položit vám otázky. Chtěl jsem se zmínit eh, za prvé o znevýhodněných oblastech. K tomu jsme obdrželi zprávu komise předložila v této oblasti návrh. My se domníváme, že to je téma, které je velmi důležité. Je to téma, ve kterém bychom také neměli spolehat na velké kompromisy. Znevýhodněné oblasti v této oblasti jsou nejdůležitější eh, flexibilita a podpora. Neměli bychom mm, toto eh, téma jen tak odmávat. Pak tu mám druhou věc, o které jsem chtěl hovořit, a to je vyjednávání se eh, dalšími státy, jako například eh, Kanada, mm, rád bych také zmínil Maroko. Chtěl bych eh, se zeptat, jak postupuje to jednání s Marokem. To je velmi důležitý výrobce zemědělských produktů. Ovoce a zelenina jsou v mém státě velmi důležité a Maroko je země, která je nám geograficky velmi blízká. Je podle mého názoru tedy nutné, abychom jim otevřeli dveře, ale zároveň, abychom byli opatrní, abychom zajistili, že nedojde k plné liberalizaci trhu, že je dále zajištěna bezpečnost eh, ovoce a zeleniny, které se dováží do Evropy a také, tak, aby nedošlo, nedošlo k cenovým válkám. Grazie. Děkuji, děkuji, Herberte. To je, ano, problém Maroka. O tom hodně slyšíme. Kolegyně McGuinness. your microphone working. Mm, už ten mikrofon funguje. Eh, mm, chtěla bych poděkovat panu komisaři za jeho účast. Pokud jde o rozdělení té spolupráce mezi eh, jednotlivými komisaři, zde bych chtěla podpořit myšlenku spolupráce mezi zemědělstvím a hospodářskou soutěží či obchodní politikou. Eh, to je Eh, důležité téma nejen pro výrobce, ale také pro spotřebitele. Je to tedy nutné zdůraznit a myslím, že i vy tedy musíte zohlednit zájmy evropských výrobců a obchodníků. Za druhé, pokud jde o 17. listopadu, mm, zde máme některé signály eh, z komise týkající se distribuce plateb které který zemědělců již využívají. My bychom velmi uvítali, kdybyste mohl být v Irsku například v pátek, kdybyste viděl, jak obrovská je ta nejistota zemědělců a jak moc by uvítali nějaký jasnější signál ze strany komise. Pokud jde o rozvoj venkova, vím, že jeden ze členských států eh, nyní hledá způsoby o převedení plateb pod jiné platební systémy, protože jsou s tím nějaké problémy. Mohl byste se eh, k tomu vyjádřit také, jak to bude s jednotlivými členskými státy, které by chtěly využít eh, Světový rozvojový fond? A pak mám otázku týkající se mlékárenských eh, smluv. V některých členských státech jsou eh, se výrobci, mají výrobci obavy, že nahrazujeme kvóty smlouvami. Můžete to osvětlit? A konečně pokud jde o oblast eh, dopravy a legislativy v této oblasti. Spíše než vytváření nové legislativy bychom měli podpořit provádění současné legislativy. Více legislativy neznamená nutně lepší legislativu, někdy to dokonce může být zhoršení. Nicméně eh, těšíme se, že vás uvidíme v pátek v Irsku. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, paní McGuinness Josebové, pan místo předseda. Ano, pane komisaři, já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. Problém s vlakem. Vlak, vlak měl spoždění eh, a to eh, se člověk nikdy nedoví. Je, já jsem chtěl se vyjádřit ke třem věcem. První bod, o tom se již jste hovořilo, to je zpráva, kterou já jsem předložil parlamentu, která byla většinou odsouhlasena, drtivá většina odsouhlasila a tam měla tři významné body. Za prvé, Eh, eh, ceny, na, ceny výroby, potom nutnost transparentnosti, pokud je o ty distribuční sítě, protože ty často si ponechávají celou tu marži. A za třetí boj proti spekulacím. Několik kolegů také již se vyjádřilo k otázce jakosti. A já bych ale řekl, já bych to navázal na spekulaci, protože často to jsou ti eh, mm, mm, aktéři ze zahraničí, kteří spekulují s cenami Eh, obilovin a když se podíváme na transakce, tak pouze 7% transakcí na světové úrovni odpovídá reálnému množství na trhu a 70, 93% eh, eh, je úplně mimo. Takže hm, já vím, že vy jste o tom diskutoval s komisařem Barnierem a že hm, Toto je pro mě ústřední otázka, protože e, to je něco, co musí být vyřešeno, než budeme mít tu zemědělskou politiku zreformovanou. A teď ta jakost, e, tomu vy věnujete velkou pozornost. Problém je v tom, že dnes máme celou řadu, řadu projektů v Evropě, které jsou v rozporu s tou logikou jakosti a které mohou poškodit venkov především takové, takový projekt, návrh jatek, jatky, které jsem eh, v Dolním Sasku navštívil a tam eh, chtějí 27 kuřat, 27 tisíc pardon, kuřat zabít za hodinu. To znamená, že to je kolosální, to jsou kolosální trubeží jatka. A eh, takže a proto musí mít více než 500 drůbežáren, které jim budou dodávat do té, do té továrny. Eh, eh, ta kořata. A takže zde eh, mm, vlastně na financování toho projektu se věnují evropské peníze a naopak ty by měly spíš na nějakou diversifikaci, tak pozor na podobné projekty, které nejsou ani ekonomicky, ani sociálně, ani ekologicky zajímavé a ani nemluvě o pohodě zvířat, co to je za zemědělství, které tady zavádíme. Já to říkám bez toho, aniž bych chtěl zmiňovat jiné projekty, třeba v Polsku teď, kde firma Smithfield nyní Eh, má tedy eh, obrov, obrov, eh, obrovské, tedy obrovskou intenzivní výrobu vepřového a jatka, takže to je něco, co se děje nejenom na těch normálních, v těch normálních zónách, ale i na těch, v těch chráněných oblastech a potom transparentnost. Jasné smluvní vztahy. Ano, proto, aby Eh, ta eh, jednání byla jasná mezi těmi různými aktéry toho výrobního řetězce, no tak eh, tam ti aktéři, ty subjekty, které vyjednávají, tak musí být součástí toho řetězce těch profesí. Bohužel v mé zemi třeba to tak není. Oni mají úplně jiný statut a to je ještě poslední věc, abych nehovořil dlouze. Mm, o tom již před chvílí se hovořilo o geneticky modifikovaných organismech. Většina zemí z těch 27 zemí, na, eh, v minulý týden na schůzi, tak 27 zemí, většina z nich deklarovala, že jsou proti návrhu pana Daliho. Já si myslím, že dnes by bylo důležitější spíš eh, zastavit tento návrh, ne aby pokračoval a abychom posílili tu diskuzi o geneticky modifikovaných organismech eh, v Evropě, abychom řekli, pokud je to možné, tak ano, za jakých podmínek, ale to je i otázka know-how, protože dnes vidíme, že eh, know-how týkající se GMO, to hm, je něco, co zatím je velice vágní a je to něco, co je v rukách nadnárodních firm. Já bych rád upozornil na toto nebezpečí komisi, protože to všechno je součástí důvěryhodnosti společné zemědělské politiky. Výborně. A nyní Aňo a potom Sikirevsky. Aňo. Uh, forgive me if I pane předsedo. Eh, omlouvám se, že se zmíním o bodě 11 na našem programu, ale pan komisař je to dnes a zítra to už nebude. Pane komisaři, hovořil jste o eh, vývoji budoucí legislativy. My bychom v ní měli více důvěry, kdyby existující legislativa by byla lépe uplatňována již dnes. Hovořím samozřejmě o situaci v odvětví drůbeže a vajec, kde eh, je zákaz klecového chovu. Tato legislativa má vstoupit v platnost v roce 2013, ale ne ve všech státech tomu bude stejně. Například ve Spojeném království očekáváme, že 99% podniků eh, této legislativě vyhoví, zatímco v jiných členských státech to tak nebude. Cena je zhruba 30 euro na eh, jednotlivou, eh, jednotlivý kus drůbeže. O co tady jde? Jde o to, že zde vzniká obrovská komerční nevýhoda pro ty, kteří dodržují pravidla. Chceme proto, aby tento zákaz byl eh, lépe uplatňován a to bylo, aby se to objevilo při označování vajec. Formując nové založení politiky rolné. Pane komisaři, tím, že jste eh, nás seznámil s novým rámcem pro jednotnou zemědělskou politiku. Zde bychom měli především využít již existující legislativní rámec. Dovolte, abych upozornil na některé problémové oblasti, například rozlišování v rámci evropského zemědělství, různé strukturální a klimatické rozdíly. Je možné sjednotit země, jednotnou zemědělskou politiku, takovým způsobem, aby nebyla snížena její efektivita. Je velmi těžké využívat stejné nástroje ve všech těchto různých eh, podmínkách. Za druhé, v některých oblastech je velmi těžké udržet zemědělství a nehovořím zde pouze o těch nejzranitelnějších oblastech, ale také o oblastech, kde klesá či dokonce zcela se ukončuje výroba pokud s tím něco neuděláme, tak ta výroba tam bude plně ukončena. Pak tu máme další téma proč se nezabýváme eh, citlivými tématy, jako například zákaz eh, intervencí? Avšak eh, zemědělství je natolik specifická oblast právě třeba kvůli těm klimatickým či specifickým podnebním podmínkám. Tím, že zde nenabídneme žádnou podporu, můžeme zcela zničit trh. V určitém měřítku, určité malé měřítku potřebujeme intervence, například v oblasti obilovin, protože jinak nezajistíme stabilitu. Další oblast. rozlišování mezi regionálním rozvojem a rozvojem venkova. Kde je ta hranice? Pokud hovoříme o rozvoji venkova, do toho spadá celá řada eh, témat, která by měla být převedena pod regionální rozvoj. Chtěl bych vám také pogratulovat a požádat vás, abyste nám lépe vysvětlil eh, specifičnost zemědělského aký, abyste to vysvětlil jak veřejnosti, tak politikům, pokud eh, my se my se totiž zeptáme některých politiků, odkud je mléko, dozvíme se, že z obchodu. Kolega Schmidt obávám se, že pan komisař už trošku ztrácí trpělivost, takže dovolte tři krátké, eh, tři krátké otázky. Eh, zpráva, co se týče jakosti, je velmi zajímavá, děkujeme. Eh, chtěl bych se ovšem zeptat o kvalitě a její označování. My chceme zajistit kvalitu pro naše spotřebitele a vítáme, že je to na vašem programu. Pokud jde o přepravu zvířat, uvědomujeme si, že i to je ve vaší eh, gesci, ale nedomníváme se, že je potřeba více legislativy, potřeba lepší prosazování již existujících právních předpisů. Pak eh, pokud jde tedy o eh, znevýhodněné oblasti, to je téma, kde bychom od komise uvítali, jaká je situace a jaké máte plány do budoucna. Děkuji. Děkuji kolego Smite, kolega Fačevosi a potom Albeš. Čonci. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane komisaři, za mm, představení vašeho legislativního plánu. Objevuje se v něm celá řada důležitých témat. Já bych měl mm, několik e, otázek. výrobci vepřového a hovězího poměrně často protestují ehm, například proti označování. Obrátili se na mě výrobci z Německa, Nizozemska a dalších států, kteří ehm, mi vysvětlovali, že mají obrovské administrativní překážky. Jeden například řekl, že se že eh, nemá čas se starat eh, o své stádo ovcí, protože majitel musí sedět do počítače a vypisovat zprávy o tom, eh, co kde dělal. Ehm, tyto informace od chovatelů nejsou úplné, je těžké je dohledat, dohledat, co se děje s jednotlivými zvířaty. Myslím, že i vy, chtěl bych se tady zeptat, zda i vy máte tyto zprávy a zda komise uvažuje o tom, že situaci nějak změní. Pak je tady další eh, téma týkající se geneticky upravených eh, organismů. Chtěl bych se zeptat na váš názor. Evropská unie se zasazuje o biodiverzitu a mm, geneticky upravené organismy jdou proti této biodiverzitě. Chtěl bych se tedy zeptat, zda například eh, uvažujete o eh, vyřazení geneticky modifikovaných eh, potravin z podpory financování. Chtěl by také se přidat k tomu, co zde zaznělo, pokud jde o velké zemědělské podniky, eh, které vedou k eh, vytváření obrovských průmyslových podniků a to jde proti eh, pohodě, životní pohodě zvířat. Chtěl bych se tedy přidat také k tomuto. Děkuji. Pan místo předseda Mikulesku. Mulțumesc. Domnule comisar, trei întrebări scurte și foarte precise. Ați uh, prezentat... Velice stručně, pane komisaři, vy jste již předložil eh, harmonogram komise, pokud jde o ty legislativní návrhy, které budeme od vás čekat. A vím, že i vás čeká eh, setkání s důležitou federací mladých evropských zemědělců, eh, které hodně zajímá ten program podpor pro to, aby mohli začít podnikat v zemědělství. Takže to mě zajímá, jaké je místo tohoto eh, projektu v rozvoji venkova a jak tyto projekty více zpřístupní, tak byly efektivnější. Dále, hodláte přijmout specifická opatření eh, pro tu, tu základní podporu pro přežití eh, hospodářství zemědělských usedlost, statků? A také i někteří eh, eh, kolegové zde hovořili o tom dokumentu, eh, pozičním dokumentu, který podepsalo Německo a Francie o budoucnosti SZP, kde oni odmítli fixní částku pro přímé platby a říkají, že se musí tato částka stanovovat v souladu s čistým rozpočtem členských států. Já to nechápu, co to znamená tato věta v tomto dokumentu. A chtěl bych vědět také, co si o tom myslíte. Děkuji. Dobře, děkuji. Ještě pan Rubik. Ještě dva příspěvky. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vyjádřil uspokojení se skutečností, že vás zde máme na našem zasedání dost často, pane komisaři, a že můžeme naslouchat nejenom vládám, ale i poslancům, kteří zastupují eh, své voliče. Mí voliči v Lotyšsku, hlavně zemědělci, jsou znepokojeni skutečností, že se hodně mluví o vyrovnávání přímých plateb ale nemůže to být tak, že v jedné zemi budou tyto platby čtyři až šestkrát nižší než v jiné zemi. To zkresluje hospodářskou soutěž. A probíhají debaty i o tom, že by se tyto platby mohly zrušit úplně. Někteří tvrdí, že tyto platby by měly být provázány s produkcí. Někteří jsou proti tomu. Mě by zajímalo, pane komisaři, co se v legislativní oblasti udělá, aby se v odvětví eh, zemědělství nastolila spravedlnost. Děkuji. No, kolega Alvareš. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane eh, komisaři, zemědělci v naší oblasti jsou velice znepokojeni a já do jisté míry také. Eh, nařízení o dodávkách eh, za chvilku vyprší a zemědělci jsou stále profesionálnější a eh, firmy se združují do velkých nadnárodních společností a asociace výrobců zkreslují trh. Jestli byste se k tomuto mohl vyjádřit a také k možnosti o níž hovoří američané, že by se vrátili k tomu nařízení o dodávkách. Komisař Levandovský řekl, že se musíme spokojit s méně penězi pro zemědělskou politiku. To zaznělo včera na slyšení eh, výboru REGI. Já mám otázku, jestli eh, opatření na kontrolu trhu podle vás, pane komisaři, vlastně půjdou nad rámec kontraktů a vynechají se distributoři, tak jak se o tom hovořilo ve skupině na vysoké úrovni. Poslední eh, příspěvek Stojanov. Благодаря, господин председателю. Аз ще бъда съвсем Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný. Mám konkrétní otázku. Týká se přímých plateb pro Bulharsko a Rumunsko. Jak víme, a vy to jistě také víte, pane komisaři, přímé platby pro Rumunsko a Bulharsko jsou vypláceny farmářům pouze částečně. A tato situace se pravděpodobně nezmění ještě až do roku 2016. Zde v tomto výboru byla tato otázka nastolena již několikrát a já se domnívám, že moji kolegové jsou proti takové diskriminaci a používání dvojího metru. Chci se zeptat, jestli se komise chystá zrušit tento postup a jestli se chystá naplnit maximální výši plateb pro Rumunsko a Bulharsko. Eh, jsem si jist, že víte, že po důchodcích jsou zemědělci těmi nejchudšími v obou státech a není možné takto diskriminovat. Děkuji. Děkuji. Kolegyně. Děkuji. Děkuji. Co se týče eh, eh, předsednictví Maďarska v roce 2011 a s ohledem na bezpečnost eh, regionálního rozvoje a zemědělství. Tady bude spolupráce s maďarským ministerstvem zemědělství a také období po roce 2013 a stanovisko Maďarska, jaké, jaká těžiště zde jsou naplánována Malí zemědělci v Maďarsku již velmi čekají na to, aby zemědělská politika v Evropě jim nějakým způsobem pomohla. V této souvislosti chci také zmínit to, že Evropa vždy zdůrazňuje spolupráci i s dalšími organizacemi a v jakém směru se to bude realizovat. Jakým způsobem připravit malé maďarské zemědělce na maďarské předsednictví? Jak chce Evropská unie zajistit, aby eh, měli maďarští zemědělci také vliv a jak nastolit rovnováhu mezi starými a novými členskými státy. A je proto, že tady dochází eh, k rozdílné podpoře mezi oběma skupinami států. A do té doby, než eh, dosáhneme, než, než dosáhneme nějakého schodného průměru, tak eh, zmizí vlastně maďarští zemědělci z trhu. Ano, takže to byl dlouhý seznam otázek na pana komisaře. Já se za to omlouvám a eh, doufám, že odpovíte, odpovíš na všechny otázky. Máš slovo, Dačane. A kolik minut na to mám, pane předsedo? Pokusím se zareagovat na maximum otázek, ale především pochopte mě, jsou zde určité věci, eh, o kterých nebudu hovořit a řeknu proč. Za prvé, otázky spojené s tím sdělením o budoucnosti společné zemědělské politiky. Asi chápete, a každý z vás eh, eh, by učinil totéž na mém místě. Já zde zastupuji Evropskou komisi a dokud eh, nebude ten dokument přijat komisí, tak nemohu se k tomuto návrhu vyjadřovat. To nejsou moje návrhy, o které tady jde, které mám na mysli, ale jsou to návrhy celé komise, všech komisařů, celého kolegie a které třeba nebudou úplně identické s mými názory, takže mě omluvíte, že nechci hovořit o detailech tohoto návrhu, protože s tím přijdu, eh, s tím dokumentem 17. listopadu odpoledne. Já eh, vím, že eh, to čekáte netrpělivě, ale já nic neskrývám, pochopte, já nemohu předkládat něco, co ještě nemá právní nějakou sílu. Dále Eh, pokud jde o eh, tu, ten poziční materiál Francie a Německa, já myslím, že k tomu byste měli pozvat eh, příslušné rezortní ministry z těchto států. Já to nemohu komentovat a oni vám to vysvětlí. A také, když se o tom bude diskutovat v radě, tak vy také můžete se k tomu vyjadřovat v rámci spolurozhodování. Ale já nemohu se vyjadřovat k tomuto pozičnímu materiálu, stejně jako se nevyjadřuji k ostatním státům. O tom se jedná v rámci rady. Já eh, vím, že je dobré, že členské státy si kladou otázky, připravují se, připravují poziční materiály, ale já to nemohu komentovat, i když tyto dva významné členské státy, Francie a Německo, eh, určitě eh, budou přímou stanovisko, které bude mít velkou váhu při konečném rozhodování, ale stejně se k tomu nemohu vyjadřovat. Dále Položili jste mi celou řadu otázek, které nespadají do mé kompetence, ale to je v portfoliu pana komisaře Dali jako geneticky modifikované organismy, eh, pohoda zvířat, přeprava, identifikace. Zde eh, dovolte, eh, dovolte mi tu možnost, abych se radši nevyjadřoval. To si pozvěte ty příslušné kolegy, které vám to upřesní. Takže tím jsem asi vyloučil otázky, které se netýkají mého portfolia. Teď obchod. Obchod, ano, e, pokud jde o tu část vyjednávání o zemědělském sektoru, to e, spadá do mé kompetence. Co se týče Mercosuru, já nevím, co zde řekl kolega Karel de Hucht Eh, co řekl v Argentíně, ale já vím, co jsem udělal a neudělal já. A řekl jsem jasně, že nebudu schopen předložit stanovisko k zemědělství, dokud nedostaneme hodnocení dopadu, řádné hodnocení dopadu. A eh, na to hodnocení čekáme do konce roku a na keci roku, tedy na přelomu roku, budu schopen předložit návrhy, které eh, budou zapadat do mandátu, vyjednávacího mandátu, který má komise, ale dokud nebudu mít to hodnocení, tak nepředložím žádný návrh, neučiním žádný příslip. Vy víte, že já jsem hovořil transparentně a vždycky budu v tomto transparentní. Komise má vyjednávací mandát, vyjednávání probíhají, ale mm, věřte mi, i když toto otevření trhu může být blahodárné pro celou evropskou ekonomiku, tak já si nemyslím, že je třeba jít až tak daleko, že eh, eh, bychom vlastně přišli o ty investice, které Evropa provedla v zemědělství v zájmu politiky jakosti. To nemůžeme obětovat, tyto investice nemůžeme obětovat. To je moje taková červená linie, které se budu držet. Ale prozatím nepřijímám, nepředkládám k Mercosuru žádný návrh. Kanada. Tady věci moc nepokračují. Eh, od doby, když jsem nastoupil do funkce, tak nedošlo k významnému pokroku. Eh, Kanada mm, je dost podezíravá vůči všem těm návrhům. Samozřejmě tady my máme eh, zájem především prosazovat tu otázku označování původu, máme určité zájmy v oblasti mléčných výrobků a když oni chtějí více se chránit, proč ne my také? Dále Maroko. Maroko o tom vyjednávala předchozí komise. To je dohoda, pokud vím, která by měla být ratifikována v parlamentu, měla by být ratifikována. Je to dohoda nebo smlouva, kterou vyjednávala minulá komise, ale ujišťuji vás, nejde o úplnou liberalizaci i u třeba ovoce, zelenin, raj, raj, rajčat, tak vím, že tam je systém ochrany eh, takových pojistek, který nám umožňuje intervenovat, když vznikne problém i v oblasti rajčat. A nyní velice rychle projdu ty různé otázky. Teď mm, k tomu společnému dopisu. To jsem se již vyjádřil. Vy se mě ptáte, proč jsem eh, neinformoval tisk, proč jsem neinformoval parlament. Za prvé, já jsem neinformoval tisk. Ten dopis nebyl tisku poslán. Tam došlo k úniku, nevím kde, ale to je interní přípis, eh, který eh, čtyři komisaři mm, poslali předsedovi komise. Takže zatím ještě ale komise o tomto nerozhodla. To je návrh čtyř komisařů předložený předsedovi komise. To chci zde objasnit. Došlo k úniku směrem k médiím. Já ale samozřejmě jsem nechtěl informovat eh, tisk předtím, než bych informoval parlament. Ne, zatím probíhá interní proces v komisi a určitě nastane chvíle, až o tom budeme jednat s vámi a budeme také i diskutovat o obsahu toho společného strategického rámce. To je strategický rámec pro aplikaci mm, politiky. Máme zde ale pořád samostatná nařízení, samostatné rozpočty, ale proto, abychom mohli ty, ta nařízení eh, realizovat, eh, často jde o podobné projekty. Proto se snažíme nějak to uspořádat, aby to bylo jasnější, transparentnější, aby ty regiony, které zpracovávají a pracují s těmi proje- programy, tak aby mohly při respektování samozřejmě příslušných rozpočtů, aby mohly zajistit eh, lepší synergii nebo doplňkový charakter těchto programů. Tady nejde o to, že bychom fúzovali ty eh, cíle nebo programy nebo rozpočty. Ne, Tady jde o strategický rámec pro realizaci, aplikaci. Pokaždé, když přijmeme nějaké nařízení, které má svůj rozpočet, který stanovuje, co se může financovat, co ne, no tak potom tam máme takový rámec, eh, který dává indicie členským státům, jak s tím nakládat. A nyní každý členský stát vždycky se snaží sám potom koordinovat ty různé rezorty, které mají na starosti ty regionální programy, sociální programy, rozvoj venkova a snaží se koordinovat, aby se náhodou nefinancovalo, eh, eh, aby se nefinancovaly nějaké stejné oblasti z různých fondů. A my teď se snažíme o to na evropské úrovni, abychom usnadnili eh, roli členských států v tomto. O tom budeme hovořit, až předložíme legislativní návrhy. Dále mm, tržní pravidla, trh s mlékem, ten mléčný balíček, jak jsem řekl, budeme předkládat návrhy a budeme se snažit posilovat vyjednávací sílu producentů, potom eh, roli těch jejich svazů, asociací, budeme se snažit o větší transparentnost na trhu, smluvních podmínek a bude vytvořena eh, pracovní skupina na vysoké úrovni, která se eh, tímto bude zabývat v kontextu reformy zemědělské politiky a bude se zabývat i otázkami, jak řešit krizové situace. A eh, my máme různé již nástroje, jak řešit krize a já hodlám zachovat tyto nástroje, včetně intervenčních nástrojů, ale jako takovou bezpečnostní síť, jak u obilovin, u mléka, u dalších komodit. Budeme si to ale, eh, ponecháme si to jako takovou bezpečnostní síť. Teď eh, trh s, obilovin, s obilovinami. Já jsem to řekl již včera na radě na radě ministrů zemědělství. My to sledujeme velice pečlivě, monitorujeme to, používáme nástroje, které máme k dispozici, ale nemáme eh, eh, žádnou magickou hůlku, abychom to vyřešili. Nástroje, které máme k dispozici, ty použijeme včetně toho, že na trh uvedeme ty zásoby, které máme, i když to nejsou velké zásoby. Ale ty zásoby, ta množství, objemy, které máme, tak je dáme na trh do konce roku. Ale čekám na jasné vyhodnocení sklizně, letošní sklizně a poté eh, budeme uvolňovat ty zásoby na trh. Já jsem to řekl i radě ceny rostou a možná, že zde i zahrál ten efekt rozhodnutí Ruska a Ukrajiny, že nebudou vyvážet obilí. Ale pokud jde o produkci, tak to není jako v roce 2007 či 2008. Ne, ta produkce je víceméně průměrná, průměr za posledních pět let. Takže to není proto, že by zde byl nedostatek obilí. Kvůli tomu neporostou ceny. A také je to propojeno s další otázkou, a to je ta, e, ty spekulace a ta nestálost cen. Jak víte, já společně s komisařem Barnierem pro vnitřní trh e, jsme se k tomu vyjádřili, protože on hodlá předložit e, návrh regulace trhu eh, finančních derivátů a snaží se zajistit i transparentnost na trhu, tak abychom se vyhnuli spekulacím a já tento proces zcela podporuji. A pokud jde o eh, zemědělské komodity a suroviny, tak já i předložím eh, příslušnou pasáž a budeme se snažit e, i da, e, zavést určitý e, pořádek v tom, jak se uzavírají smlouvy na trhu, tak aby trh byl transparentnější. Dále. Ten legislativní balíček a harmonogram. Ano, George Lyon řekl, že tady je ta bárka přeplněná, ano, je tady spousta věcí, ale nedělá se všechno zároveň. Máme se ten legislativní balíček o mléce, o jakosti, to bude předloženo do konce roku a já doufám, že v průběhu příštího roku přijmeme konečné rozhodnutí a přijmeme tyto normy eh, s parlamentem a radou. Legislativní balíček týkající se reformy SZP, tak to bude předloženo v červenci příštího roku a mm, e, pro zatím to sdělení, které předloží, to, e, předložíme, to bude nastěňovat ty základní strategické linie, potom bude následovat taková konzultace s veřejností, s, e, s radou, s parlamentem a to je zatím orientační materiál, který my předložíme. A já samozřejmě potom vezmu do úvahy připomínky, připomínky vás, rady a na základě těchto připomínek předložíme legislativní návrh v červenci. A mm, Mm, pokud jde o prováděcí předpisy, já jsem se sešel s koordinátory pro mm, zemědělskou politiku. My jsme se snažili eh, maximálně zkrátit ty harmonogramy, tak aby ale i komise byla schopna vůbec pracovat a aby mohla dát do souladu všechny ty předpisy s Lisabonskou smlouvou, aby to bylo v pořádku. A teď strategický přístup k rozpočtu a celá ta reforma zemědělské politiky. Rozpočet. Zde my máme harmonogram, který již byl předložen. Myslím si, že to předložil nebo sdělil i předseda komise v projevu před parlamentem. A v té první fázi mm, eh, eh, bude předložena průběžná revize a poté sdělení. Také i možná příští rok dojde k, na jaře dojde k předložení té průběžné revize a poté bude následovat eh, ten legislativní návrh reformy. Je třeba, abychom Eh, samozřejmě pracovali na tom legislativním balíčku společné zemědělské politiky, tak aby zemědělci eh, věděli, jak to bude vypadat po roce 2014, především s rozvoji venkova. Tam máme předpisy do roku 2013 a teď jde o to, abychom poté mohli tedy začít s novým programovacím obdobím. Uvidíme, eh, jak se to bude vyvíjet, to nezávisí pouze na komisi. Je to otázka celého rozpočtu. Odpověděl jsem na Jamesa Nicholsona, on řekl, že eh, eh, tisk je informován dřív než vy a já to opakuji. Já vždycky, když jste mě požádali, nebo vždycky, když jsem pocitoval, že to je nutné, tak jsem eh, k vám chodil, ale to, co vy zmiňujete, tady jde o interní proces v komisi. Ono to uniklo do tisku, já to chci ještě objasnit. Eh, ano, pan Hojfling, eh, budeme pokračovat s tím veřejným připomínkovým řízením na základě sdělení. Zpráva Bovy, jak se s ním bude pracovat. Zde určitě některé ty věci eh, budou zakomponovány do legislativního návrhu o reformě SZP. Já jsem požádal spolupracovníky, aby zanalizovali ten návrh, aby zjistili, co z toho můžeme integrovat, ale jsou eh, zde eh, určité věci, které nespadají pouze do mé kompetence. To spadá často i do eh, oblasti průmyslové politiky. Mm, my jsme zde měli tu mm, pracovní skupinu na vysoké úrovni o těch potravinářských odběratelsko-dodavatelských řetězcích. Takže uvidíme, jak mm, budeme schopni tedy zapracovat tyto prvky týkající se eh, toho eh, potravinářského eh, dodavatelského řetězce. A jakost. Ano, předložíme návrhy, které umožní označování místa výroby, produkce. A také i mm, předložíme návrhy týkající se těch specifických eh, výrobků, tak aby mohly být jasně označovány, tedy lokální produkce nebo produkce z horských oblastí. O tom ještě určitě budeme mít možnost diskutovat. Paní Jegle eh, se zmínila tedy eh, návrhu Eh, návrhů, které ještě musí být rozpracovány. Ty zatím nemají konkrétní podobu vůbec. Obiloviny. Já jsem odpověděl na tyto otázky. A Rozvoj venkova. Zde i eh, padlo několik otázek. Samozřejmě to je pořád významný pilíř společné zemědělské politiky. Zůstává to významným pilířem s významným rozpočtem a na základě našich návrhů, které předložíme v důsledku zmíněného sdělení, se budeme snažit o to, abychom měli balíček opatření, které budou široké, které vezmou do úvahy nové výzvy, nové problémy, nejenom konkurenceschopnost, ale i rozvoj lokální produkce, ty mm, mm, mm, malé zemědělské podniky. O tom budeme hovořit 17. listopadu. Tady už začínám hovořit o věcech, které přednesu až 17. listopadu politika hospodářské soutěže a společná zemědělská politika. Já nehodlám měnit pravidla eh, eh hospodářské eh, soutěže, na to máme příslušného komisaře. Ale zároveň máme zde i smlouvu o fungování EU, která jasně stanoví, že zemědělské sektory mohou mít specifická pravidla a mohou mít společnou organizaci trhu, která také i eh, bude obsahovat pravidla hospodářské soutěže. Já nežádám jiné výjimky než ty, které jsou zakotveny ve smlouvě. Jenom je musíme jasně definovat, aby to nějak nepřešlo k nějakým excesům a nenarošovalo to fungování trhu. Já nehodlám ale měnit pravidla hospodářské soutěže. Pouze žádám, aby e, smlouva o fungování EU byla respektována. Budeme vše předkládat na základě smlouvy. Pro mě to je jasné. Nesmíme věci směšovat. Eh, zemědělské sektory mají své specifické rysy a na základě těchto specifičností budeme mít pravidla hospodářské soutěže, která budou definována v rámci organizace trhu, společné organizace trhu, tak abychom eh, to měli jasné. Paní Erans Garcia ano, mm, e, e, respektovat e, tedy to označování tedy původu a geografické označování. Ano, já jasně respektuji toto rozdělení těchto označování. My se pokusíme samozřejmě to lépe definovat i budeme definovat tradiční výrobky, jak jsem řekl. My nechceme zničit něco, co funguje, jenom ten systém vylepšit, aby to bylo jasnější, aby byla jasná definice označování původu a geografické označování, abychom i definovali roli profesních organizací, které eh, eh, jednají, vystupují v těchto oblastech, eh, takže je třeba jasně tedy definovat tyto různé typy označování původu, mm, označování geografické a tradiční speciality a tak dále. A teď pokud jde o koordinaci společné zemědělské politiky a obchodní politiky, paní McGuinness, já jsem již odpověděl, ano, probíhá koordinace. Já vím, jaké jsou ty červené linie, já evropské potravinářství je hlavním sektorem hospodářství v EU i protože má exportní potenciál, ale jsou zde určité červené linie, které já nepřekročím, abych neohrozil evropský model zemědělství, do kterého jsme investovali hodně peněz. Mléko. Zdali nahradíme kvóty těmi smlouvami Připomínám, že kvota, kvoty ještě platí až do roku 2015 a my teď navrhujeme, tedy teď v roce 2010 a bude rozhodnuto v roce 2011, teď paralelně s těmi kvótami navrhujeme takový systém, který umožní eh, producentům mléka a zemědělcům, aby se mohli zorganizovat eh, a aby mohli eh, aktivněji vystupovat na trhu při vyjednávání o cenách a objemech a já to říkám, to také uvidíte i v tom navrhovaném balíčku, já se zavazuji, aby do konce mého mandátu, tedy do konce vypršení těch kvót, aby chom měli zprávu, která nám vyhodnotí, zda je třeba přijmout nějaká nová opatření, tak abychom zajistili stabilitu na trhu s mlékem. A pokud to bude nutné, tak to udělám. A, ale to, co teď navrhujeme, to bude fungovat paralelně s tím systémem kvót, který bude funkční do roku 2015. A teď ti mladí zemědělci. Jaké návrhy, pan Nikulesku? Trochu trpělivosti. Uvidíme. Ano, otázka tedy těch počátečních investic pro mladé zemědělce. Tady nejde o nové mladé zemědělce, ale o ty nové zemědělce, kteří začnou podnikat v zemědělství. Já jsem se s nimi setkal minulý týden a pokud e, mladí zemědělci nebudou mít důvěru, no tak to e, by se nám moc ta reforma nepodařila, protože musí mít důvěru v budoucno. A já slibuji, že přijdu s konkrétními návrhy, jak podporovat e, zakládání hospodářství a start této činnosti a vím, že již různé členské státy mají různé systémy pro různé kategorie zemědělců. Hmm, domnívám se, že jsem zareagoval na všechny otázky. Ještě rozpočet. Pan Levandovský řekl, že nebudou peníze na zemědělskou politiku. No, ještě. A, a pohoda zvířat, vejce. Aha, nemám překlad, jestli šet v sále. To není moje chyba, říká pan komisař. Já se pokusím tedy anglicky. Já si velice dobře vzpomínám na to, že tu otázku jste položili i během mého slyšení a já jsem vám tehdy odpověděl, že ta otázka se týká blahobytu zvířat a nespadá do portfolia komisaře zemědělce, eh, pro zemědělství. Komisař Dalí vám jistě rád odpoví. On má na starosti nařízení o blahobytu zvířat. To nespadá pode mě. Děkuji za vysvětlení, to je novinka pro řadu z nás. Já si nemyslím, že je to novinka pro ostatní, protože to oddělení portfolí na komisi je naprosto jasné a blahobyt eh, zvířat, zabezpečení dodávek potravin, eh, ochrana spotřebitele, to všechno spadá pod komisaře Dalího. Dobře, děkuji, pane komisaři. Rychle zareaguji. Jestli vám mě jediná lobby ve Spojeném království eh, požádá, abych se s ním obrátil na vás, tak já jim vysvětlím, že to nebyl dobrý nápad, že tedy vy proto nejste, eh, vy za to nezodpovídáte. Ano, eh, ale jenom co týče této otázky. Teď pokud jde o rozpočet, já nevím, co řekl pan Levandovský, pokud on říká, že rozpočet na mm, zemědělství by se měl zredukovat e, v kontextu toho globálního rozpočtu EU, ale e, to by mohlo být jenom za podmínky, že ten celkový rozpočet EU vzroste. Pokud chceme e, plnit nadále ty naše ambiciozní cíle v zemědělství, tak na to musíme mít prostředky. To je moje neměná pozice. Já myslím, že pane předsedo, jsem probral všechno. Přímé platby a reforma eh, zemědělské politiky. O tom eh, se bude hovořit eh, u příležitosti prezentace sdělení. 27. listopadu. Euh, já jsem zapomněl, vy také eh, eh, po mně chcete, abych eh, předložil priority maďarského předsednictví. No ty já neznám, to musí předložit maďarské předsednictví. A mm, ti mm, malí zemědělci, já jsem řekl v tom sdělení, které předložím 17. listopadu, uvidíte, eh, že se tam eh, zmiňuji, zmiňuji konkrétně o malých zemědělcích a o jejich rozvoji. Eh, to je samozřejmě mm, věc, která mě také zneklidňuje a řekl jsem, že to bude reflektováno v tom mém návrhu. So Takže máte některé priority. Děkujeme velmi. Dovolte, abych poděkoval Dačanovi za za eh, tuto diskuzi a vidím, že to vždycky budeme muset asi uspořádat lépe, protože teď nás čeká velice intenzivní jednání. Jak vidíte, ten program pana komisaře je bohatý, čeká nás hodně legislativních balíčků, musíme diskutovat o budoucnosti SZP a možná Eh, by pan komisař měl chodit častěji na výbor a možná i my bychom měli lépe uspořádat jednání, protože nelze mm, v jednom odpoledni stihnout všechno. Musíme to zorganizovat tak, aby u těch velkých témat, abychom měli pana komisaře, který na to bude reagovat a který bude předkládat své vize a nesmíme zapomínat na to, že my, ta, my jsme těmi, kteří spolu rozhodují o legislativě. Nejenom, že vydáváme nějaká stanoviska. Ne, my máme finální odpovědnost, která je na našich bedrech tedy. Bude to na nás, abychom lépe zvládali tuto naši odpovědnost. Nejenom, eh, že budeme něco žádat, ale také i budeme iniciovat návrhy a budeme spolupracovat. Děkuji ještě jednou, pane komisaři Dačané Čolosi. Teď minutku přerušíme a budeme pokračovat eh, s workshopem. Possiamo iniziare? Takže budeme pokračovat. Elizabeth Jegle là. Elizabeth Jegle, prosím, eh, pojďte eh, sem, posaďte se prosím na svá místa. Děkujeme.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 Bock z Wageningen. Děkuji za to, že jste přijali naše pozvání. My chceme vytvořit iniciativní zprávu o úloze e, žen e, v oblastech venkova a na farmář. E, tady je zpravodajkou naše kolegyně paní Jegle. Příspěvek žen v tomto odvětví a v postižených regionech se hodně Eh, v nedávných obdobích eh, vyvinul, ale mezi jednotlivými regiony nebo mezi jednotlivými státy existují velké rozdíly a my si chceme lépe, eh, lépe uvědomit rozdílnou roli žen v těchto oblastech. Paní Jegle chce pohovořit úvodem, anebo mám dát slovo hned úvodem našim odborníci. Takže paní Bok a paní Shorter hned dostanou slovo. Děkuji za pozvání a za možnost prezentovat tyto studie. Myslím, že já i e, Bettina jsme se setkala s velmi s velkou výzvou. Já se jmenuji Sally Šortolová a budu se zabývat eh, rolí žen ve zemědělství napříč Evropou. Uvědomujeme si, že už je poměrně pozdě, takže se budeme snažit o to, aby naše, naše prezentace byly stručné. Eh, já jsem dostala za úkol, abych eh, se zabývala Eh, rolí žen v zemědělství a podívala se především na legislativní a politický rámec a abych vydala některá doporučení pro eh, období po roce 2013 tak, aby se její situace zlepšila. Samozřejmě mnohem více podrobností eh, je k dispozici v té podkladové studii, kterou jste dostali k dispozici a v této prezentaci já se tedy stručně zaměřím na situaci žen v zemědělství, především tedy na jejich práci v, přímo na, té země, na tom statku, dále na jejich práci mimo statek, což také úzce souvisí s tím eh, výzkumem, který jsme s Betinou provedli. Dále budu hovořit o Eh, situaci eh, žen v zemědělství, eh, žen manželek a také přístupu k pozemkům. Velmi krátce se také zmířím, zaměřím na ženy, které nově vstupují do zemědělství. Podívám se potom na evropský politický a právní rámec a nakonec řeknu tedy některá doporučení. Nejprve mi dovolte některý, něk, několik upozornění. Situace napříč Evropou je velmi různorodá. Je také velmi různorodé zemědělství a samozřejmě se to také týká velmi různorodé role e, žen. Zemědělské podniky se liší svou velikostí a typem a situací na místním pracovním trhu. Také jsou tu velké rozdíly mezi starými a novými členskými státy. Naši práci dále zhoršovalo to, že je to velký nedostatek komplexních srovnatelných dat, které by umožnily komparativní výzkum. Nicméně to samo o sobě je velmi důležitá otázka, kterou bychom mohli zohlednit v budoucnosti. Na této fotografii, která pochází eh, z místního zemědělského eh, časopisu v Irsku, kde se tedy ukazuje trh, kde se prodává dobytek. Tady vidíte vpředu jednu ženu a Potom, pokud si vezmete lupu, tak v celém tom eh, obecenstvu najdete jednu další ženu, která sedí kdesi eh, vzadu. Možná bych mohla nabídnout cenu pro někoho, komu se podaří najít, podaří najít ještě nějakou další ženu, ale já jsem jich více nenašla. To je naše ta obecné veřejné povědomí o zemědělství, které je vnímáno především jako sektor pro muže. Podívejme se ale na eh, to, jakým způsobem ženy přispívají zemědělské výrobě. Ten příspěvek eh, je významný 41 eh, rodinných příslušníků, které pracují na, v zemědělství, jsou ženy. Zase jsou to rozdíly mezi starými a novými členskými státy, ale evropský model obecně je farma rodina, či zeměděl, statek rodinný. V nových členských státech je zaměstnanost žen v zemědělství trošku vyšší. To souvisí se strukturou zemědělství a vůbec hospodářství, spíše než že by to byla otázka genderová. Statistika, statistické údaje nám také poskytují pouze omezenou, omezené množství znalostí eh, o práci žen v zemědělství, ale podle našich zkušeností eh, tyto statistické údaje zpravidla podhodnocují úlohu žen, například tam, kde ženy pracují za muže v době, kdy jsou muži nepřítomně, nepřítomni, či kdy je jejich práce někdy eh, zaměňována s domácími povinnostmi. Tady na tomto grafu vidíte rozdíly mezi účastí žen v, na prac, v pracovním trhu zemědělství v členských státech. Vidíte, že ta zaměstnanost je mnohem vyšší v Lotyšsku, ale podstatně nižší například v Irsku. Nevíme, zda to máme považovat za pozitivní eh, trend, či zda se spíše jedná o eh, genderovou eh, rovnost v rámci zemědělství. Zachování příjmu v zemědělství souvisí také s diverzifikací těch statků. Národní studie ukazují, že ženy jsou v tomto procesu velmi aktivní, i když i zde nám chybí eh, komplexní údaje. V mnoha částech Evropy mají ženy vyšší vzdělání a to znamená, že jsou lépe vybaveny k tomu, aby například měly strategické myšlení a tak dále, což jim také umožňuje určitou flexibilitu, pokud je o práci na statku, péči o děti a tak dále. Ukazuje se také, že ženy mají odlišný přístup k diverzifikaci zemědělských podniků. Často přicházejí z iniciativami, které nevyžadují velké kapitálové investice a e, to potom vede k větší diverzifikaci. To bychom měli mít na paměti, až budeme formulovat doporučení. V celé řadě států neexistuje infrastruktura, která by umožňovala diverzifikaci e, zemědělských podniků do naplnění toho potenciálu. Většina eh, těchto iniciativ totiž také často vyžaduje alespoň určitou míru kapitálových investic. Pokud jde o práci žen mimo to vlastní zemědělskou usedlost, to je také velmi důležité a je potřeba eh, si toho všímat ženy, které eh, pracují v zemědělství, eh, ale často také mimo eh, ten vlastní statek. Někdy je to vlastní volba, rozvoj vlastní kariéry, závisí to také na typu té struktury, na místní kultuře, na regionu a také na možnostech, které nabízí místní pracovní trh. Eh, někdy je práce v zemědělství pro ženu eh, výrazem nedostatku jiných příležitostí. To zase podtrhuje význam venkovských a regionálních hospodářských strategií v rámci zemědělství a možností dalšího rozvoje mimo tento sektor. Eh, dále jsme také se zaměřili na to, jak eh, muži a ženy eh, přijímají či závisí jeden na eh, druhém, pokud jde o tu práci mimo farmu. Jeden z nejdůležitějších aspektů zaměstnanosti v zemědělství a či k tomu, jak tomu lidé přistupují, je otázka přístupu k půdě. Samozřejmě pokud chcete v zemědělství podnikat, musíte mít zajištěný přístup k půdě. Musíte mít jistotu, že tento přístup budete mít. Pouze v takovém případě má smysl, abyste se v této oblasti dále vzdělávali. Existují tři základní způsoby převodu pozemků. Jeden za prvé je eh, hospodářský Eh, a tento způsob převodu také eh, podmiňuje integritu eh, tohoto podniku a dále mm, ten druhý způsob mm, Druhý aspekt je legální. V Evropě je zase celá řada právních rámců, které se napříč Evropou liší. V Irsku a ve Spojeném království je možné přenechat zemědělství jednomu dědicovi. Například v Dánsku naopak tu farmu je nutné odkoupit, ve Francii a Německu zase naopak mohou mít eh, páry společné eh, vlastnictví. Ve Švédsku se stává dědicem nejmladší eh, potomek. ale ve většině těchto systémů je za zemědělce považován muž. Muži jsou eh, dominantními vlastníky pozemků a těch eh, statků. Údaje Eurostatu za rok 2007 ukazují, že 78 žen eh, v zemědělství jsou manželky. Tady vidíte ženy, které jsou majitelkami Eh, statků. Vidíte, že eh, ženy eh, tyto podniky vlastní velmi málo. Hm, tady je zase otázka, zase jedná o genderovou rovnost. To platí především v případě malých zemědělských podniků v nových členských státech, eh, kde eh, ženy jsou častěji majiteli těchto statků a je to něco, nad čím bychom se měli zamyslet, zamyslet při vytváření politiky po roce 2013. ženy jsou eh, majiteli eh, tedy velmi zřídka, ale to také závisí na velikosti eh, toho statku. U menších farem je to obvyklejší. Převádění znalostí a školení a další vzdělávání je zpravidla zaměřováno na zemědělce, na to majitele i jeho rodinu, ale eh, zde vidíme i to, že mm, manžele či manželky eh, se ho účastní méně často. Muži jsou dominantně zastoupeni, zastoupeni v tomto sektoru a to má samozřejmě eh, dopad také na zastoupení v různých organizacích a asociacích máme určité nestatistické doklady o tom, že ženy eh, se často, ženy manželky se často eh, účastní eh, rozhodování strategického a je proto důležité, abychom je lépe zapojili do um, či formálně zapojili do práce na, eh, země, na rodinných eh, zemědělských podnicích. Pokud jde o eh, vstup do tohoto sektoru, některé země aktivně podporují v některých státech, například ve Švédsku či ve Španělsku, je tato podpora poměrně silná, ale nejsme si jistí, proč tato podpora existuje. Je to k tomu a došlo k genderovému eh, rovnoprávnosti, či souvisí to eh, s ekonomickou životaschopností. Máme určité doklady o tom, že ženy přemýšlí ekologičtěji, což je také eh, zajímavé, i když nevíme, zda to souvisí s tím, že ženy se častěji řídí malé podniky. Máme údaje ze Severního Irska a z Irska o tom, že eh, je více žen mezi těmi nově vstupujícími do tohoto sektoru. Pokud jde o ten právní a politický rámec v rámci EU, uplatňuje se zde princip genderového mainstreamingu, ale nemáme doklady o tom, jak efektivní to je. Z některých dokumentů vyplývá, že majitele, většinou tedy muži, dostávají přímé podpory a tam je tedy velmi těžké zajistit nějakou změnu. Je také velmi těžké představit si, jak gender mainstreaming může zajistit eh, změny v řízení či v majetku v tom, kdo bude majitelem dané farmy. Pokud jde Tady je, pardon, omlouvám se, změ, eh, chyba v tom čísle měla být 20, 10 lomeno 41. Nicméně existuje tedy směrnice eh, o rovném zacházení s manžely a manželkami eh, osob samostatně výdělečně činných ale zde je otázka, zda existuje pobytky pro to, aby se více, či existují pobídky pro to, aby se více mladých žen účastnilo práce v zemědělství. Betýna o tom bude hovořit. Víme, že v nových i členských státech ženy méně rády cestují za prací a Eh, je tedy přístupnost této práce v zemědělství pro ně důležitá. Jsou to také určité doklady o tom, že v zemědělství jsou častější ehm, předmanželské smlouvy, kde se ženy zavazují, že si nebudou činit nároky na eh, ten statek v případě rozvodu, tak aby byla zajištěna hospodářská životaschopnost. Vzhledem k tomu, že ženy přispívají eh, k rozvoji, toho zemědělského podniku je potřeba eh, aby byly zájmy žen nějakým způsobem eh, chráněny. Nyní dovolte pár doporučení pro období po roce 2013. Existují některé údaje, které zatím nebyly analyzovány, ale jsou to také velké výpadky. Některé tyto otázky můžeme položit znovu, můžeme se pokusit najít způsob, jak je lépe zodpovědět. Můžeme také eh, požádat o další analýze existujících eh, údajů vycházet z různých statistických přehledů, které se hm, podrobněji zaměří na situaci žen. To by byly výsledky, které by byly velmi důležité pro ehm, skupiny zastupující zájmy žen, pro politiky a tak dále. Je také důležité si uvědomit, že rozvoj ehm, regionálního a venkovského pracovního trhu je velmi eh, důležitý pro ehm, hospodářskou životaschopnost eh, toho statku. Pokud jde o přístup eh, k půdě, zde potřebujeme více informací o změnách v současných eh, trendech a o tom, zda jsou tyto trendy pozitivní. Jak jsem již řekla, existuje výzkum, který naznačuje, že ženy přistupují k zemědělství trochu jinak než muži, že jsou ekologičtější, bylo by potřeba potvrdit, zda to je pravda, což by bylo v souladu s předpokládaným či požadovaným budoucím vývojem SZP. Také bychom se mohli více systematičtěji zaměřit na eh, školení v oblasti například financí, strategického rozhodování a tak dále eh, pro manželky. Abychom eh, zajistili eh, lepší gender mainstreaming, je potřeba lepší sledování a hodnocení. To není vždy jednoduché ministerstva musí předkládat eh, plány pro budoucí období předtím, než, byl, než, je současné, než skončilo současné období. Nicméně orgány by měly lépe využívat eh, informací, které o postavení žen a o jejich eh, příspěvku již mají k dispozici a lépe je začlenit do budoucích plánů. Také by bylo dobré zajistit lepší zastoupení eh, žen v programu rozvoje venkova, protože celá řada témat je zde rozhodována pouze muži. Je proto třeba zajistit, aby eh, zde zazněly také názory a zkušenosti žen. A konečně víme, že existuje celá řada historek, které jsou známy ministerstvům a které hovoří o příspěvku a účasti eh, žen. Proto by bylo vhodné provést eh, kvalitní, kvalitativní výzkum, který by využil všechny tyto znalosti, prohloubil je a tak, abychom SZP mohli lépe zaměřit na ženy a abychom se také více dozvěděli o rozdílech mezi novými a čl starými členskými státy. Na závěr mi dovolte eh, tuto prohlášení. Postavení žen v zemědělství se měnilo a bude se i nadále měnit napříč Evropou. Děkuji vám za pozornost. Tak så Děkuji. To bylo velice zajímavé. Myslím, že je opravdu důležité, se zamyslet i nad tím aspektem rovnoprávnosti pohlaví, zvláště v oblasti rozvoje venkova. Aby místní a regionální trhy práce fungoval, fungovaly, je důležité, eh, aby všichni, ať už eh, ženatí muži nebo ženy manželky farmářů, mohli zajistit, to, aby celá rodina mohla žít a pracovat na tedy tom stejném statku. Eh, dále bude eh, Dále dostane slovo Bettina Box. Děkuji. Já budu pokračovat eh, v tom vysvětlování toho, co jsem měla v té studii za úkol. Měla jsem se zaměřit na sociální situaci žen na venkově. To se částečně samozřejmě překrývá se situací žen na statcích, ale já budu hovořit o úloze žen na venkově obecně, ne pouze o ženách na uh, farmách. Já jsem byla požádána, abych se podívala na základní prvky situací žen na venkově a konkrétně na práci, příjmy, Eh, rozhodování, účast na rozhodování, spokojenost a kvalitu života a abych se zaměřila na rozdíly mezi členskými státy, regiony a sociálními skupinami a abych přišla s doporučením pro SZP po roce 2013 na základě stručné analýzy osvědčených postupů a dosavadních zkušeností. Já se dnes zaměřím na eh, ty nejdůležitější závěry a ty vám přednesu a budu hovořit o jejich relevantnosti a významu pro naši politiku. Eh, tedy nejprve potřeba diferenciace mezi teritoriálními sociálními skupinami, význam marginálnosti a co si z toho můžeme vzít, jak se poučit při tvorbě politik. Nejprve chci říci, že Eh, situace žen na venkově nevykazuje eh, nějakou, obecno, nějakou obecnou znevýhodněnost. Ne všechny ženy na, na venkově trpí. Eh, zdá se, že existuje řada podobností mezi ženami na venkově a ve městech, co se týče třeba jejich účasti na placené práci, účasti na rozhodování a jejich spokojenosti s kvalitou života rozdíly existují v porovnání s muži, ale úroveň rovnosti anebo e, nerovnosti, ta se mezi městy a vesnicemi tolik neliší. Jak je to možné? My jsme totiž vycházeli z přesvědčení, že ženy na venkově jsou znevýhodněny. Takže jak to tedy vlastně opravdu vypadá? Je třeba si uvědomit, že řada venkovských oblastí prošla změnami v důsledku sociálních a, a, a kulturních změn, urbanizace, a, se oblast venkova a města přiblížila svým charakterem. Do eh, venkovské infrastruktury se také eh, hodně zainvestovalo a do moderních eh, typů komunikace. Takže ta propast mezi městem a vesnicí se zúžila, jak strukturálně, tak kulturně, což znamená, že venkovské oblasti se staly, tak říkajíc, méně vzdálenými. A znamená to, jenom abych to takhle takto tedy žertovně ilustrovala, že je důležité nepodceňovat ale význam modernizace a dopad, který modernizace může na venkovský život mít. Moderní uh, mody komunikací nabízejí řadu nových příležitostí, které před deseti lety neexistovaly. A abych to řekla zcela jednoduše, Mnoho venkovských oblastí dnes nabízejí ženám podobné příležitosti jako život ve městě a venkovské ženy se od městských nijak neliší, co se týče vzdělání, norem, hodnot a jejich um, aspirací na um, sebevzdělání a seberozvoj. Neznamená to, že by nebyly problémy a neznamená to, že Eh, by nebyly potřeba překonávat překážky. Ale ty překážky eh, jsou poměrně stejné jak pro ženy v městech, tak eh, na venkově. A jejich strategie pro překonávání těchto překážek jsou také velice podobné. Musí harmonizovat rodinný a, a pracovní život a třeba také si musí hledat práci na částečný úvazek. Je tady mnohem víc rozdílů mezi sociálními skupinami nebo žen mezi ženami, které jsou vzdělány a nejsou vzdělány, eh, ženami s dětmi a bezdětnými a ženami vdanými a nevdanými nebo bez partnera, ale to, jak si prostě rozdíly mezi ženami eh, v městech a na venkově tak veliké nejsou. Ale, a vždycky to ale tady existuje, eh, není žádný důvod k nějakému obecnému optimismu, nebo nelze říci, že by už neexistovala ta propast mezi městem a venkovem, protože ty venkovské oblasti samy se od sebe velmi ještě liší. Některé ty venkovské oblasti jsou stále ještě vzdáleny a některé ty venkovské oblasti se ještě dále budou vzdalovat eh, v důsledku nepříznivého sociálně-ekonomického vývoje. To jsou oblasti, které eh, intenzivně závisí na zemědělství, kde je malá zaměstnanost mimo primární sektor eh, zemědělství málo eh, pracovních příležitostí ve službách, eh, kde je nízká úroveň vzdělání obecně, málo nabízených služeb a kde lidé prožívají kvalitu života obecně jako nízkou. To jsou tedy vzdálené oblasti, ne snad z hlediska geografického, ale v tom smyslu, že vlastně jsou izolovány od moderního života. Takže eh, venkov eh, není totéž všude. Existuje, eh, existují rozdíly mezi venkovskými oblastmi, co se týče kvalitou života, který nabízejí, a možnostmi pro rozvoj nebo samorozvoj. Existují oblasti, kde ten venkov je blízký městu nejenom geograficky, ale také svým stylem života a většina těchto pokročilých venkovských oblastí jsou spíše na um, severu a západě, na rozdíl od těch druhých, které jsou na tom hůře, ty jsou spíše na jihu a východě. Tam mají mnohem větší obtíže. Chci také poukázat na to, že nevýhoda venkova ne, nespočívá jenom v té otázce té venkovskosti, ale e, říkám tomu marginálnost. Jsou to oblasti se e, špatnou materiální infrastrukturou, jsou zde malé příležitosti pro e, mobilitu, příležitost ke vzdělání, ale také je problém najít trhy a zákazníky, protože i ti jsou velmi daleko, jsou tady také špatné spojení Eh, špatné, špatné spojení tedy s eh, informačními technologiemi, kterých tam není dostatek a jsou to také oblasti, které jsou eh, na tom hůř ze sociálního hlediska, že lidé se tam cítí méně doma, mají menší důvěru v rozvoj, nejsou také tak ochotni se podílet na místním rozvoji a spíš přemýšlejí o tom, jak by odjeli a e, našli lepší život jinde, protože nevěří, že e, kvalitní moderní život se dá žít také tam, kde právě jsou. Právě v těchto oblastech e, nacházíme vlastně problémy tradiční venkova a zemědělství, že ženy nemají práci, že se jim nabízí málo služeb, že nemají příležitost ke společenskému životu a vzdělání a s tím je také e, spojen úpadek venkova. A to jsou oblasti, kde, tam, kde dochází k úpadku venkova, kde se ty nevýhody akumulují. Je tam málo zdrojů, nízká kvalita života, sociální útlak, nedostatek naděje a podpory a není tam e, příliš příležitostí e, k uspokojivému profesionální, profesnímu životu a e, málo naděje na moderní život na venkově. A to jak pro ženy, tak ale i pro řadu mužů, zejména mladých. Co to tedy všechno znamená pro SZP po roce 2013? E, obecně je třeba si uvědomit, že nerovnost mužů a žen se hodně týká úpadku venkova a že marginálnost a e, omezení z ní plynoucí musíme nějakým způsobem řešit, abychom zabránili tomu, že ženy budou zvenkova odcházet a budou se snažit ten problém vyřešit Eh, sami aby, a zajistit si lepší život tím, že z těch venkovských oblastí odejdou. Což mimochodem nedělají jen ženy, ale také mnoho mužů a to zase ten problém násobí v této oblasti, protože odcházejí vždycky mladí a ti nejpodnikavější, kteří eh, vlastně zvednou kotvy nejdříve. Takže když mám přijít se třemi konkrétními doporučeními, co se týče SZP, je důležité se zaměřit především na ty marginální oblasti, protože to jsou ty oblasti, kde jsou otázky rovnosti mužů a žen právě nejvíce spojeny s problémy venkova jako takovými. Jsou problémy eh, rovnosti mužů a žen i v... ale ty samozřejmě SZP na starosti nemá, takže my se musíme opravdu zaměřit především na ty marginální oblasti a zaměřit se na jejich znovu zapojení a znovu integraci do eh, tedy množiny těch rozvinutých a moderních venkovských oblastí, co se týče eh, podpory mobility, eh, investic do kvality života, aby lidé aby lidem stálo za to v takové oblasti zůstat, žít a zapojit se do místního rozvoje. Když je situace tak špatná, tak myslím, že je potřeba nejprve investovat a pak teprve čekat, že lidé, kteří žijí v těchto marginálních oblastech, se teprve zapojí do místního rozvoje. Jiné to je ve venkovských oblastech, které jsou přístupné. Co se týče konkrétně rovnosti mužů a žen, já jsem byla požádána, abych se podívala na ty nové zkušenosti a udělala jsem si opravdu velice uh, rychlý průzkum projektů uh, pro rovnost pohlaví a musím říct, že byl opravdu velice malý a rychlý ten průzkum a uh, myslím, že je potřeba provést solidnější, širší průzkum. Myslím, že v zásadě přístup je stejný. Některé projekty existují pro ženy specificky, ty bývají většinou stejné všude a jsou vlastně součástí obecného eh, plánu rozvoje venkova. Takže není to integrovaný plán ani teritoriální plán pro rovnost mužů a žen. Takže myslím, že my se musíme podívat na otázku rovnosti mužů a žen i z teritoriálního hlediska. Co to znamená? Musíme se zaměřit na tím, jaké existují příležitosti a limity konkrétně v té oblasti a konkrétně v tom místě. A pak teprve mluvit o tom, jak je vyřešíme. Tak, jak to děláme s oblastí venkova obecně. Je důležité posílit ženské organizace, pokud možno transregionální organizace, tak abychom eh, prolomili tu sociální izolaci a vytvořili nějakou eh, bezpečnostní síť eh, pro případy násilí a ženské organizace také mohou sehrát důležitou úlohu při propagaci účasti žen na těchto programech podpory venkova, jak už Sally naznačila Eh, v těch eh, venkovských oblastech vyplynulo jasně v průzkumech, že ženy jsou velice málo zastoupeny v těch organizacích a orgánech eh, občanské společnosti, které se podílí na samozprávě venkovských oblastí. Myslím, že to je ode mě skoro všechno. Bylo by podle mě velice důležité, aby pokud možno místní orgány zprávy a samozprávy přijali zodpovědnost za programy pro ženy ale musíme je také přesvědčit o tom, že jsou eh, odpovědné za řešení otázek rovnosti mužů a žen a že je třeba monitorovat, jestli eh, ten úkol byl splněn a jestli nebyl splněn, co se z něj splnit podařilo. Prozatím nevíme moc toho o tom, co vlastně eh, projekty na zrovnoprávnění mužů a žen, co podmíní jejich úspěšnost. Konečně dovolte, Eh, abych se eh, věnovala svému oblíbenému tématu, a to jsou investice do sběru, eh, a, sběru dat a výzkumu. Je tolik informací, tolik, tak málo dat a tak málo statistik, ale ti, kteří chtějí vidět, vidí, jenže na regionální úrovni nemáme vlastně statistické údaje specificky zaměřené na uh, jednak muže a jednak uh, ženy a nemáme také dostatek komparativního výzkumu. Máme sice případové studie, ale z nich není eh, snadné přijít eh, s komparativním hodnocením situace žen. A to se týká především těch nejmarginálnějších oblastí v Evropě. Těch otázek zůstává celá řada otevřených. Ku příkladu nevíme toho moc o rozvoji eh, identity, jak mužů, tak žen v oblasti Eh, v oblasti venkova. Eh, mnoho toho nevíme o problémech eh, násilí a sexuálního násilí v oblasti venkova. A není to, je, a také máme migraci, není Není to jenom tak, že by mnoho žen odcházelo z venkova, do některých venkovských oblastech se mnoho lidí přistěhovává, a to i žen, ale musíme se Eh, zaměřit také na to, kteří lidé specificky z venkova typicky odchází a kteří naopak tam mají tendenci přicházet. Takže existuje ještě řada důležitých otázek, na které hledáme odpovědi a bude důležité je hledat. Já jsem se pokusila na některé z nich odpovědět a děkuji vám za pozornost. Tak se Děkuji, to bylo velmi zajímavé. čeká nás eh, práce, protože se v podstatě potvrdilo, že v zásadě moc eh, nevíme, jaká je situace, nerozumíme tomu, proč to tak je a je důležité, abychom to všechno pochopili, pokud eh, chceme, abychom zapojili lidi do práce, která nás teď čeká. Prosím, paní. Děkuji, Jakle. paní předsedající. A Děkuji eh, oběma odbornicím za jejich prezentace, které byly velice zajímavé a přišly s řadou nových myšlenek, podnětů. Máme o mnohem co přemýšlet a také z nich jasně vyplynulo, že v Evropském parlamentu už jsme přijali řadu doporučení, co se týče rovného postavení eh, mužů a žen, i když samozřejmě jejich realizace zase vypadá jinak a hovořili o tom, co by se mělo eh, v budoucnu udělat. Pro nás zde ve výboru eh, zemědělském, když eh, vlastně pracujeme na zprávě, tak já jsem ráda, že jste přišli s důležitými aspekty asi se budete ptát, proč vlastně o těchto otázkách hovoříme právě na tomto výboru. Odpověď je jednoduchá. Za prvé, ta e, otázka vlastně ženy na venkově byla jednou ze třech priorit španělského předsednictví a je důležité, abychom e, toto téma e, vlastně neschodili pod stůl, abychom se v něm abychom se na toto téma zaměřili. Mluvili jsme o tom eh, i s panem komisařem o zemědělské politice po roce 2013 a ženy v oblasti venkova jsou eh, vlastně ne eh, nezastupitelným pilířem nemluvím jenom o farmářkách, statkářkách, mluvím o všech ženách na venkově. Vy jste o tom také hovořili. nevíme toho mnoho o té situaci žen a je potřeba se na oblast venkova podívat eh, velice eh, detailně. Z, politi- z politického hlediska je to pro nás důležitý eh, úkol přijít s nějakým rámcem, který umožní tedy lidem, zejména ženám, zůstat žít na venkově. A to je ještě další aspekt. Máme také úkol nějakým způsobem tento úkol eh, spojit eh, s peněžními prostředky. Pěkná slova nebudou eh, stačit. Je potřeba také programy, se kterými přijdeme umět financovat. A to jste právě řekla, že je ten druhý pilíř který sice spadá do subsidiarity a je možné, že to bude v různých členských státech a různých regionech různě implementováno, ale to se nedá nic dělat. Jedná se o instrument a já bych o ten instrument po roce 2013 nechtěla přijít. Já chci, abyste zprávy jasně vyplynulo, že my potřebujeme tento druhý pilíř, tyto peníze i pro ženy, abychom mohli udělat něco pro ženy ve venkovských oblastech. Jinou eh, možnost udělat něco eh, eh, zase situa- eh, udělat něco ze situací, když je žena eh, majitelka eh, nějaké výměry pozemků, hektarů, nějakého statku, ale tenhle druhý pilíř je pro mě také důležitý. Je jasné, že bude i nadále docházet k procesu koncentrace. Já sama pocházím z Bádenska, Württemberska, což je silný region, ale i já tam pozoruji, že oblasti měst se umí prezentovat mnohem lépe, jsou konkrétnější a ty venkovské oblasti vždycky jsou politicky trochu upozaděvány. A mým cílem je se zaměřit právě na ty venkovské oblasti a strukturální podfinancování těch venkovských oblastí, to musí zcela jasně vyplynout z té zprávy, to je nepochybné. A zvláště ženám v těch venkovských oblastech musíme propůjčit eh, nějakou tvář, musíme se podívat na to, eh, čím přispívají pracovně, společensky a jedná se také o podnikatelky. A i to z toho musí jasně vyplynout. Myslím, že tou zprávou, jestli se nám toto podaří dokázat, tak to bude veliký úspěch. Je to zpráva z vlastní iniciativy, takže zákonnou relevantnost eh, nebo zákonodárnou relevantnost nemá, ale je to eh, vlastně součást naší práce na zprávách a myslím, že z této zprávy můžeme čerpat eh, i v naší legislativní činnosti zcela paušálně a můžeme se zaměřovat na oblasti venkova a můžeme říci, že chceme iniciovat projekty pro ženy práce právě na venkově, chceme jim za, nabídnout eh, více příležitostí a tím jim dát také eh, více moci. Vždycky je to hra o moc, je to důležité. Eh, podívejme se na to, jak se ženy organizují eh, v různých eh, spolcích, jak se sami eh, snaží účastnit této, této práce. My na tu zprávu máme až do března příštího roku a je mým velikým přáním, aby v různých venkovských regionech v členských státech přes zimu se rozběhla debata i mezi ženskými spolky a organizacemi, jakým způsobem by se na tom mohli podílet, protože evropská eh, úroveň a druhý pilíř je jedna věc, ale eh, provedení toho úkolu v těch regionech je jiná věc. A tady bude potřeba, aby přiložili ruku k dílu ty ženy v těch místech, v těch regionech. A to je potřeba zcela jasně eh, říci, že my jako výbor pro zemědělství pro Lisabonu, po Lisabonu chceme k tomu přispět. Takže já se těším na motivující diskusi. Dnes já nabízím eh, všem kolegům, aby se zapojili dnes do debaty a i posléze eh, do tvorby tě, té zprávy. Já to všem nabízím, tuto spoluúčast. Chci to říct zcela eh, zřetelně a otevřeně a potom budeme postupovat zcela eh, podle eh, běžných postupů a já se těším, že se mi podaří dát eh, zviditelnit ženy, které žijí na venkově a doufám, že mi k tomu pomůžete. Děkuji. Tak. Děkuji paní Jegle. A teď předávám slovo Tančele. Omlouvám se, jestli jsem vaše jméno nevyslovil správně. Dovolte, abych vám poděkovala za prezentaci, která vlastně ukazuje, jaká je role žen v zemědělství, jak v těch zemích, kde zemědělství a e, skýtá reálné možnosti ženám, stejně e, jako ve městech, ale také i eh, nám to ukazuje, jaká je situace v těch zemích, kde to dělají ženy kvůli přežití, aby přežila jejich rodina. Proto nesmíme ztrácet ze zřetele konkrétní opatření pro ně. Tedy opatření pro ty země, kde ženy podnikají v zemědělství s moderními prostředky, ale potom je zde celá řada zemí, jako moje země, kde ženy um, působí v zemědělství v zájmu přežití. Já eh, si myslím, že paní Jegle, paní zpravodajka určitě vytvoří eh, komplexní, vyváženou zprávu. A dovolte, abych vám představila pár eh, Eh, eh, pár informací o návštěvě výboru Agri v Rumunsku. Na programu jsme měli návštěvu malého tradičního statku, eh, kde chovali ovce v horách, těžko dostupná oblast a zde členové výboru viděli, jaké jsou problémy, se kterými se potýká taková malá rodina na statku. Byli tam rodiče a tři děti a e, Elizabety Jegle e, e, jim chtěla poděkovat za pohostinnost, ale povšimla se, že že Eh, když eh, eh, že manželka na konci té návštěvy již tam nebyla při, přítomná a ona se ptala proč. No on muž řekl, no žena pracuje teď, protože ovce jsou doma z pastvy, tak ona se o ně musí postarat. A Elizabeta velice jasně, elokventně zareagovala. Řekla, no to je vždycky takto. Ženy pracují a muži E, e, muži tedy spí na vavřinech ty slíznou to smetanu. Já mm, bych e, ráda, by paní Jedle více zdůrazňovala ženy ve zprávách. Protože ne vždycky to jsou muži, kterým je to ke cti. A chci, aby se s ženami zacházelo stejně jako s muži. A stejně Hm, tak si myslím, že tento problém, tyto problémy žen eh, v zemědělství na venkově, to jsou reálné problémy pro celou Evropu. A myslím si, že budoucí společná zemědělská politika musí být spravedlivá, jak pro ženy, které pracují v zemědělství, tak i pro muže. Myslím si, že tento aspekt by měl být zdůrazňován, neboť je to velice důležité pro SZP teď, ale především po roce 2013. A proto eh, bych vyjádřila stejné přání jako Elizabeth. Potřebujeme řádný rozpočet, potřebujeme nové nástroje, které budou prosazovat princip rovnosti. Děkuji za pozornost a myslím si, že určitě se nám podaří působit tímto směrem. Děkuji. talare Děkuji. Pan Tarabella je dalším řečníkem. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, ta expoze byla sice rychlá, ale byla velice obsažná, obšírná. Já jsem říkal, že eh, to byla velice obšírná expoze, už tady snad nic nebzučí. Ano, Eh, to první expoze se zaměřilo na situaci žen v zemědělství, tam byla čísla jako 41% pracovní síly. No, to je eh, skoro 50%, eh, to je taková malá mm, menšina, nebo tedy, pardon, velká menšina. A potom se tam hovořilo o tom, že většina z nich má statut manželky. A mm, zde do budoucna možná bychom měli zajistit větší mm, rovnost práv a to třeba, že e, budou e, mít stejná vlastnická práva, budou tedy společně vlastnit e, ty majetky a já si myslím, že to je důležité a třeba potom, potom, když tam přece ti dva pracují stejně, no tak mají stejný titul, stejné právo. A Mm, potom, když se rozejdou, rozvedou, tak asi potom ta žena na tom nebude tak špatně, když tedy předtím byla eh, eh, spoluvlastnicí, spoluvlastnila eh, ten statek a nebude to tak, že on zůstane a ona odejde bez ničeho a často tomu tak není. A také i je třeba bojovat za skutečný statut ženy OSVČ, zemědělské podnikatelky, farmářky, tomu tak není. Potom je problém třeba s důchodem. U nás třeba v Belgii je to velký problém, protože my máme si takový takzvaně exemplární sociální systém, který má hodně dobrých vlastností, i když nedostatku, ale tam, když e, se dostane do důchodového věku, tak nic. A potom, jak v oblasti, e, jak potom v případě rozvodu, ta její práce v podstatě nebyla ceněna, tudíž se vá do té penze. A já si myslím, že zde je třeba něco s tím udělat. Určitě v Belgii máme před sebou dlouhou cestu v této oblasti, ale udělali jsme již velký pokrok. Za třetí, taková ta eh, historka kolegyně Dančily. To je jasné, to je eh, reprezentativní. Často ano, eh, mm, už je to u dětí. Syn ten řídí traktor a dcera ta chodí dojít do chléva. Takže teď už je to tady modernější všechno, ale ale tak to vždycky bylo. Já jsem jezdil s Fergusonem 135X, bez klimatizace, bez rádia, měl jsem sluch, měl jsem tedy ty chrániče na uších, ještě tam všude foukalo, s takovým jsem jezdil já traktorem. Jsou to stereotypy, které naleznete všude žena ta vždycky chodí dojít, do chléva a e, já myslím, že bychom to mohli i obrátit. Asi to bude trvat určitou dobu, ale takové ty běžné práce na statku, které normálně dělá muž, tak já si myslím, že ty by bylo možné e, e, spravedlivěji rozdělit. A pokud jde o to druhé expoze ženy na venkově, je pravda, že není venkov jako venkov. Vy to říkáte dobře. Jsou zde venkovské oblasti, které jsou na tom dobře třeba nedaleko od měst, na okraji měst téměř, kde je dobrá silniční síť. A potom, těm bychom spíš řekli, městského charakteru, urbanizují se, i když třeba je to často špatné spíš, ale jsou atraktivní, protože tam bydlí lidé, je tam velký urbanistický tlak, hodně lidí se stěhuje z měst do těchto tedy eh, do těchto vlastně okolních vesniček a tam to nebezpečí není takové. Tam je to spíš problém s něčím jiným. Tam se směšují různé sociální skupiny, protože tam máte tedy eh, problém se eh, zvyšujícími se ceny, cenami eh, pozemků, ať nájemného, či tedy mm, za, kupní ceny se zvedají. A to je potom problém pro zemědělce, anebo Často ty veřejné služby jsou dražší a dražší, protože se liberalizují, mizí tam poštovní úřadovny, už tam nejsou zastávky autobusové. A to je problém, když se taková rodina která eh, eh, má tedy ty dva rodiče, no tak potom potřebují dvě auta, aby vůbec mohli žít na takovémto venkově. A zde je také riziko, že na tom budou finančně hůře a hůře. Třeba eh, taková žena na venkově, když to nejde dobře, když se rozvede třeba a potom často dostane do péče děti. A jasné, jasné, že on vydělává pořád, co vydělává a e, ona také vydělává, ale vlastně jí se zvýší náklady, protože si bude muset třeba koupit sama auto, bude si muset něco pronajmout, aby mohla kde bydlet a jí se zvýší životní náklady a to znamená, že její e, finanční situace se daleko zhorší. Ženy jsou většinou více postiženy, protože dostanou do péče děti a musí potom je všude vozit a mm, musí a jsou nuceny Eh, často si pořídit nějaké bydlení eh, a trž, pronajmout si trž, na trhu eh, nějaký byt. Potom máte oblasti nebo země, kde není ta silniční síť tak hustá a kde venkov je skutečným venkovem. A tam i ten problém s takovým tím odchodem, dezertifikací obcí, to je velký problém protože tam eh, ten pokrok ještě nedospěl, anebo těžko se tam dostává. A tady spíš bych to viděl z toho pohledu eh, toho, že tam na venkově eh, existuje jiná ta skladba tedy, sociální skladba a tam často bydlí jenom ti, nebo zůstanou ti, kteří nemají jinou volbu Eh, třeba cestovat se, tedy odstěhovat se do těch předměstí měst. Takže já myslím, že těmito tématy bychom se měli zabývat. Tak, nu jede. Děkuji. Dál se hlásí paní Norvej. Děkuji. Myslím, že přejdu do angličtiny, omlouvám se za to, ale eh, zdá se, že moje otázky eh, se nedostávají k posluchačům správně. I pan komisař se smál, takže jsem ho rozesmála, to je myslím docela dobrý výkon. Takže budu mluvit anglicky. Hovoříme o rodinném eh, zemědělství, rodinném farmářství a žena, o hovořili jste o eh, různých velikostech farem, o rozdílech mezi pohlavími a tak dále říkáte, že u rodinných farem není takový problém mezi těmi pohlavími, že ten problém je spíše u moderního industrializovaného zemědělství, kde ten statek poskytuje suroviny pro průmysl, protože v takovém typu zemědělství těžko nacházíme e, ženy, ty se tam téměř nevyskytují. Já bych uvítala vaše názory na to, nějaké údaje, nějaké statistické přehledy a informace o tom, eh, jak eh, Zda, zda, jak je, jaká je tady situace žen. Ehm, ženy se v těchto sektorech nevyskytují, nebo jak to s nimi je. Ehm, znamená to, že pokud přicházíme o rodinné zemědělské podniky, jejich industrializací, přicházíme o zaměstnanost žen, Znamená to, že připravujeme ženy o pracovní příležitosti eh, v venkovských oblastech? Je to správný závěr, který z toho činím? Eh, druhá věc, to je spíš taková poznámka než otázka. Říkáte, že existuje velmi málo kvantitativních údajů, statistických přehledů o ženách a jejich úloze v zemědělství. Já mm, jsem vám velmi vděčná, stejně jako paní Jegle, za tento výzkum v oblasti otázek, které se týkají žen, genderových otázek. Já bych vás velmi chtěla poprosit, abyste dělali i kvalitativní výzkum. Eh, Zajeďte na venkov, přijďte do Maďarska, já vás zavedu do vesnic ve východním Maďarsku. Zeptejte se žen, zeptejte se toho, čeho se bojí, jaké je násilí, jaká je tam kriminalita, jak jim chybí veřejné, veřejná doprava a jaký to má dopad na jejich eh, život. Poslouchejte je Říkám si, jestli tohle jsou zdroje informací, které spadají do eh, vašeho výzkumu, protože jsou to velmi zajímavé zdroje informací a lépe, pochopí, eh, lépe vám umožní pochopit roli žen v nových členských státech, jako je Maďarsko či Rumunsko. Výzkum o postavení žen v Německu či Irsku, myslím, eh, nám nic neřekne o postavení žen ve východní Evropě. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, a e, děkuji e, především těm dvěma odbornicím za jejich velice zajímavé prezentace. Vím, že jste řekli, že jste neměli dostatek informací a statistických údajů a e, i přesto myslím, že jste nám poskytli dobrý přehled a někteří, a jak řada kolegů řekla, inspirativní, inspirativní závěry. Poukázali eh, jste na eh, význam interakce mezi rodinou a statkem. Eh, v tomto výboru a v tomto parlamentu stále hovoříme o evropském rodinném statku, o evropské rodinné formě. Musíme si položit otázku, jakým způsobem SZP k tomu přispěje já děkuji kolegovi Georgi Elierovi, který právě vytvořil první zprávu eh, o SZP po roce 2013. A když se podíváte na tu zprávu, je tam také něco o ženách. Já jej eh, nechci z toho obvinovat, eh, určitě ne, protože my všichni máme příležitost přijít s pozměňovacími návrhy. A přišli jsme s nimi, uvažovali jsme v tomto kontextu a myslím, že teď se to změní a je to důležité někdy, a je to tak v mnoha oblastech, e, jsou ženy upozaděvány a pak teprve si uvědomíme jejich hodnotu a význam, ale hned od počátku při tvorbě politiky si na to nespomeneme. Také jste hovořili o nařízení o rozvoji venkova a rovnoprávnosti mužů a žen a že je potřeba se tím znovu zabývat. Samozřejmě rovnoprávnost mužů a žen je slabinou. A taky jste eh, položili důležitou otázku, proč vlastně zvyšovat počet žen v zemědělství. A je důležité si umět na tuto otázku odpovědět. Na jedné úrovni vycházíme z předpokladu, že je to dobré a že je třeba to udělat a myslím, že to tak je, ale i přesto myslím, že na tu otázku opravdu musíme nalézt spolehlivou odpověď jako třeba odpověď na otázku, proč potřebujeme více eh, žen v politice. Já sama jsem ze země, kde je v politice pouze 13 žen což je velice smutná statistika a někdy se lidé ptají, proč tam chcete víc žen. E, e, jsou snad lepší v činění rozhodnutí a já říkám ne, ale činí jiná rozhodnutí a to je právě to, co potřebujeme. Potřebujeme rovnováhu v rozhodování, potřebujeme rovnováhu i třeba e, v postupech zemědělské práce. Na to si musíme odpovědět. Možná, že nejde o to, jestli jde o politiku nebo o zemědělství, ale ten aspekt je důležitý. A e, to je také odpověď na otázku, proč vlastně e, rovnost zajistí lepší přístup e, pro ženy. My v tomto parlamentu hovoříme často o přístupu žen k zaměstnanosti, ale také jde o přístup žen k programům pro rozvoj venkova a tak dále. A také obecný přístup k rovnosti Eh, krom, eh, eh, k vyrovnání situace venkovských regionů. Nejde ani tak o to, že je oblast venkovská, ale jestli jde, je marginalizována, ať už má přístup k informačním technologiím nebo ke službám. Jestli nemá, tak je, tak je tak má velký problém. A máme teritoriální politiku soudržnosti a E, i e, ta od aspekt rovnosti pohlaví v těchto, oblast, e, v těchto politikách je třeba brát v úvahu. Jak třeba řekla paní Jegle, genderový aspekt teritoriální soudržnosti je velice významný, je to jeden z pilířů teritoriální soudržnosti a my v této zprávě se musíme podívat na praktické způsoby, jak toho dosáhnout. A souhlasím také s dalšími předřečníky, kteří řekli, že musíme mluvit s ženami, statkářkami, s jejich organizacemi, abychom se dozvěděli o jejich zkušenostech. My totiž eh, často tady eh, vytváříme ta nařízení, ale oni s nimi potom musí žít a my nevíme, jestli jsou spokojeni s výsledky naší práce, takže je důležité je také zapojit. Je velice dobře, že se vede tato debata právě v této době, když eh, se chystáme zhodnotit CZP, ale nesmíme Eh, tuto otázku eh, řešit nějak izolovaně a eh, potom s ní naložit tak, jako že je hotová a už si ji více nevnímat. Musí se skutečně stát součástí vší naší práce. A konečně Mark Tarabella velice případně pohovořil o hodnotě práce žen. Tradičně práce žen bývá zneviditelňována a bývá podceňována. Byla tady eh, poznámka o důchodech, penzích žen statkářek. A i na tomto výboru dnes eh, odpoledne já jsem eh, pozvala ženy, které se zabývají farmářstvím v Irsku. Jedna z nich se v Irsku právě této otázce věnuje a snaží se zajistit, aby ženy, které pracují na její farmě, měly nárok na důchod. Protože tento nárok, když Eh, stárnete je právě tak důležitý, jako když jste mladá. Takže je na nás v tomto výboru zajistit, aby tato otázka nezůstala ignorována a musí se stát ústředním aspektem debat o eh, budoucí politice SZP pro roce 2013. Tak, já ska tillåta mig Děkuji. možná bych neměla říkat to, co teď řeknu, ale stejně to řeknu. Proč potřebujeme ženy v evropském zemědělství? Ta odpověď je jednoduchá. Pokud chceme, aby naše zemědělství eh, bylo nadále živé, potřebujeme zastoupení obou pohlaví. Pokud by došlo k tomu, že zemědělství bude pouze jednopohlavní záležitost, tak bude po roce, po jedné generaci mrtvé. Paní Docová. Děkuji. Než budeme pohlížet trošku z hůry na postavení žen v zemědělství, dovolte něco z mé historie. My v Británii máme eh, ženu ministrině zodpovědnou za zemědělství, ženu zodpovědnou za regionální zemědělství v severním Irsku. Já jako britská poslankyně jsem se během svého sedmiletého mandátu velmi významně věnovala zemědělství. Já tu fotografii z toho, z toho trhu poznávám velmi dobře. A čistě náhodou eh, dnes sebou mám i hlavní eh, zemědělský eh, časopis ze Severního Irska, jehož šéfredaktorkou je žena. Myslím, že bychom opravdu se neměli že bychom neměli pohlížet tedy svrchu na roli žen v zemědělství, na Eh, jejich postavení v oboru, který je vnímán jako čistě mužská záležitost. Dovolte, abych se zaměřila na pár věcí. Já sama jsem vyrostla v severním Irsku na, malé zemědělském, na malém zemědělském statku. Byl to statek na takový částečný úvazek. Můj otec měl eh, běžné zaměstnání a moje matka eh, během dne tedy pracovala na statku. A to je pravidlo pro celou řadu žen. Kromě toho se také ale starala o tři děti, chtěla, aby její děti byly vzdělané, aby nemuseli dělat to, co dělala ona. to byla velmi běžná situace v zemědělství v severním Irsku a v některých oblastech je tomu tak dodnes. Já se však domnívám, že většina dnešních eh, žen je lépe vzdělaná, má větší sociální mobilitu a může se tedy věnovat práci v zemědělství z vlastního rozhodnutí. Eh, hovoříme o roli žen dnes odpoledne, dnes večer budu mít na večeři s organizací, severoirskou organizací, která se nazývá eh, školení pro ženy. Eh, tato organizace pracuje s veřejnými finančními prostředky a snaží se s jejich pomocí snažit eh, zajistit ženám z venkovských oblastí lepší přístup k, vzdělání. To je velmi důležitý program, který v tuto chvíli financuje strukturální fond. Příští eh, měsíc, příští týden eh, se setkám se skupinou, podpornou skupinou pro ženy a myslím, že by bylo velmi vhodné, kdyby se s nimi paní Jegle setkala. Je to eh, velmi živá skupina v severním Irsku a je důležité, abychom byli v kontaktu eh, s takovými skupinami. Tyto skupiny přicházejí do parlamentu, aby se seznámili se situací a všeobecně bychom neměli podceňovat roli místních organizací, které pomáhají eh, zlepšit sociální mobilitu na venkově, lepší přístup eh, k pracovním místům a podobně. Jak Sally řekla, v Severním Irsku existují různé historky, ehm, ale ne tedy statistické údaje o tom, že do zemědělství vstupuje více e, žen. Mm, týká se to ehm, hlavně jednoho konkrétního chovatelského oboru, který ehm, je velmi dynamický. Ke konci obě expertky hovořily o oblastech, na které bychom se měli zaměřit. Ehm, a to bylo tedy investovat do kvality života a zaměřit se na mobilitu tak, aby e, ten takový život pro ně byl uspokojivý. Myslím, že mm, to platí i pro muže v severním Irsku. Je velmi, vysoká, velmi vysoké procento sebevražd mezi muži dost to souvisí s poměrně těžkou hospodářskou situací. Chtěla bych tady upozornit, abychom se zaměřili i na například mladé muže a přesvědčili je o tom, že je možné být eh, úspěšný eh, v rámci místní komunity. A nakonec eh, hovořili jsme také o otázkách vlastnictví Eh, především ve vztahu k půdě eh, zde je určitá, určité nebezpečí, že bychom mohli sklouznout eh, do jakési plošného přemýšlení je potřeba zde hovořit o regionálních rozdílech. Také se obávám toho, aby nadále nevzrůstala administrativní zátěž Eh, v tomto sektoru, kterému dominují muži. je potřeba provádět eh, studie o genderových eh, rozdílech, ale v rámci programu na rozvoj venkova. Existují tyto problémy, je potřeba se nad tím lépe zamyslet, abychom lépe využívali ty finanční prostředky a využívali tu nejlepší praxi, kterou máme k dispozici. Děkuji. Pan Akmi, to je poslední řečník. The, the problem... Děkuji, pane předsedo. Mně se zdá, že ten problém není tak velký, jak se z dnešní diskuse zdá. Já jsem v zemědělství pracoval 39 let a za tu dobu jsem si všiml eh, velké řady změn. Dnes existuje mnohem více eh, například veterinářek já když jsem eh, začínal, tak eh, na farmu zřídka přicházely eh, ženy, které nabízely nové produkty. Ty přicházejí dnes mnohem častěji. To je celá řada pracovních míst, dobrých pracovních míst, které dále narůstají. Já, když jsem eh, fungoval v našich národních zemědělských odborech, eh, i tam jsme měli stále větší zastoupení žen v různých výborech i v radě. Ale v průběhu těchto let jsem nikdy neviděl, že by ženy eh, měli lepší, eh, větší zájem o ježdění na traktorech a tak dále. Naopak dochází k poklesu účasti žen na manuálních pracích. Já, když jsem byl malý, tak jste viděli ženy, které přišly na pole, ročně vybíraly brambory. Eh, ta práce jim všem vyhovovala, protože to bylo od 9 do 3 Eh, kdy se mohli potom vrátit domů a starat se o děti. Těm farmáři to také věděli, zaměstnali žen více, když bylo více práce a eh, bylo to, všem to vyhovovalo. Dnes mají ženy možnost eh, provdat se do, do rodiny, která má pozemky. Pokud je dnes někdo majitelem zemědělského podniku, potřebuje ženu takže pokud se taková žena provdá za zemědělce, vzniká tím pro ní prostor pro um, celou řadu um, možností a také mít flexibilitu. Taková žena, pokud bude um, mít, eh, chtít mít děti, eh, tak ty děti bude mít, ale stále se může trochu účastnit práce na té farmě. Moje eh, žena Eh, když jsme měli malé děti, je často brala do svého Land Roveru, když objížděla například stáda, když eh, byly děti větší, mohla se více účastnit řešení, řízení té farmy. A já teď, když sedím v parlamentu, tak ona to farmu eh, řídí. Co mě dělá starosti, je sbírání všech těchto hm, informací jsou to opravdu otázky, které si chceme klást, jakého pohlaví je ten, koho zaměstnáváme. Zkrátka je tu eh, více mužů a méně eh, žen. Já jsem eh, mě tedy trošku dělá starosti, že, že se budeme zaměřovat pouze na toto téma, potom ty informace sebereme, zjistíme, že tam je nevyváženost mezi jednotlivými pohlavími, pak se dozvíme, že se po nás chce, abychom to změnili. A jak, jak, mm, jakou metodu zvolíme? Cukru a byče? Ehm chci tedy položit otázku, eh, jaký je vlastně cíl, kam až se chcete dostat, co všechno, jaký je jaký váš cíl, kterého chcete tímto vším dosáhnout. Tack, och det var sista talare a då ger jag ordet till antingen fru Jägle först och experten. Já teď dám eh, slovo buď paní Jegle nejprve a potom odbornicím. Eh, ne, nej... Tak kdo si vezme slovo, dámy, aby odpověděl na ty otázky? Uh, My jsme se rozhodli, že já budu odpovídat jako první, protože tam bylo více otázek na to zemědělství specificky a já je tedy odpovím podle toho, jak eh, byly položeny. Děkuji za váš zájem, za ty otázky. Stručně k tomu poslednímu vyjádření, protože byly vzneseny velice dobré argumenty, proč je to důležitá otázka a proč je potřeba se na ní zaměřit, ale já si myslím, že tu otázku jsme my spíš položili vám. Proč se na to díváte jako na problém? Proč eh, vlastně Eh, zadáváte studie eh, na eh, vyváženost mužů a žen nebo rovná práva mužů a žen v zemědělství. To nebyl náš nápad se tím zabývat, to byl váš nápad. Ta otázka na pilíř, na druhý pilíř SZP, ano, to je veliká pravda a my potřebujeme více informací o diverzifikaci a zemědělství a ochraně životního prostředí. To všechno je potřeba zjišťovat, když chceme vlastně docenit význam těch položených otázek. Potom otázka, kterou položil pan Tarabela o manželských partnerech a rovných právech k majetku a co to znamená, když se ten statek rozděluje. To je také pravda. My jsme tu otázku také položili, jestli je potřeba lépe Eh, se dívat nebo podrobněji dívat na předsvatební smlouvy a jestli mají ženy rovná práva a eh, eh, k tomu statku třeba po rozvodu. Ano, to je, to, to je upraveno v různých členských státech různě, vychází to z kultury, z ekonomických priorit a tak dále, ale je to obecně problém a nevím, jestli to SZP vyřeší nebo ne, to už je zase jiná otázka. A potom to, co tady eh, padlo o Maďarsko a nových členských státech, to je také pravda. My obě dvě eh, se spíše zabýváme kvalitativním výzkumem, ale i přesto je potřeba mít tedy nějaký celkový soubor kvantitativních údajů, abyste mohli eh, dělat porovnání, ale je dobře pochopit rozdíly mezi ženami na eh, farmách eh, v nových a starých členských státech, potřebujeme více kvalitativního výzkumu a my také v těch našich dokumentech dokumentujeme to, že máme protichudné eh, vlastně protichudná zjištění o ženách na různých farmách, někde se více zapojovaly, někde více byla segregace pohlaví, takže to si vyžádá více výzkumu. Myslím, že to jste řekli velice dobře. A potom otázka, proč vůbec stojíme o nárůst žen pracujících v zemědělství a je pravda, že jde o různou interpretaci a té nerovnováhy. Co se týče důchodů pro ženy a situace žen eh, po, eh, vlastně, když překročí věk důchodu, ta nová směrnice, o které hovoříme, skutečně Eh, do dvou let tu situaci žen eh, velmi změní a budou mít eh, lepší přístup k důchodovým platbám. Potom, co se týče Severního Irska, je zajímavé, že 6 pracujících v zemědělství mladších 40 let jsou ženy a že 12 nových podnikatelů v zemědělství jsou ženy. A já chci říci, že my nepotřebujeme zase i tady víc, jenom více kvalitativního výzkumu. A vidím, že tedy poslanci a poslankyně se tím také zabývají. Myslím, že nikdo by nestál o další byrokratickou zátěž, další papírování pro e, oblast zemědělství, ale to Eh, nemůže znamenat, že některé otázky tím musí být nutně smetany ze stolu. To je potřeba si uvědomo, uvědomit. A souhlasím s tím, co bylo řečeno o veterinářkách, agronomkách a tak dále. A na to, abyste dělal tato povolání, nepotřebujete mít přístup eh, k půdě. Já si nejsem jistá, že máme dostatek eh, průzkumu o tom, abychom mohli spolehlivě říci, že ženy skutečně nemají zájem o práci ve strojírenství. Stále ještě eh, nevíme toho moc o tom, kdo dělá jakou práci na těch stacích. Děkuji za ty otázky a já eh, předám slovo Betině. já asi nebudu schopná odpovědět na každou otázku jednotlivě, takže spíše odpovím obecně. Proč je rovnoprávnost mužů a žen na venkově důležitá? Za prvé jde o otázku demokracie a lidských práv. E, ona je ta rovnoprávnost důležitá sama o sobě, ale co se týče rozvoje venkova a SZP konkrétně, e, my musíme mít na mysli to, a vy jste to také řekli, že to není jenom kvůli ženám, je to také kvůli mužům a je to také ve prospěch teritoriální soudržnosti a ve prospěch životaschopnosti venkovských oblastí, že je potřeba brát úvahu kvalitu života a příležitosti, kterou, které nabízejí venkovské oblasti. My nemůžeme dnes od lidí čekat, že nám zůstanou žít v nějakých vzdálených venkovských oblastech, kde nelze mít úspěšný um, a radostný život. Lidé, když budou nespokojeni, tak odjedou a my je tam nemůžeme držet. To platí pro ženy a platí to samozřejmě stejně tak pro muže. Rozdílné, rozdílná situace někdy uh, je v tom, že chlapci mají méně příležitostí odejít, že to jsou chlapci, kteří eh, vlastně nemají takovou šanci, protože jsou mnohem více svázáni eh, s tou půdou, nebo třeba se, jak si zainvestovali méně do svého vzdělávání, takže je pro ně těžké najít práci někde jinde. Takže je to otázka rovnosti mužů a žen, ale je to také eh, velmi otázka rozvoje venkova a teritoriální soudržnosti proč se tím zabývat. Co se týče výzkumu, jak už řekla Sally, ano, kvalitativní výzkum je důležitý, ale kvalitativní výzkum, který máme k dispozici teď, je nerovnoměrně rozložen po těch různých venkovských oblastech Evropa, eh, Evropy. My nemáme moc výsledků průzkumu z nových členských státích, států a máme málo údajů o těch nejmarginálnějších, nejvzdálenějších venkovských oblastech a to z řady důvodů. Ku příkladu ta vzdálenost jako taková. Ono není eh, tak jednoduché se tam rozjet, když chcete dělat ty rozhovory. A i když máme představu, jak tam ta situace vypadá, je ještě řada věcí, které nevíme anebo nevíme jistě. A z toho důvodu potřebujeme více údajů, více výzkumu, jednak statistický výzkum, ale nejdůležitější je to, aby ten výzkum pokryl celou škálu zemí a regionů. aby to nebyly jenom takové jednotlivé dílčí eh, případové studie, které potom neposkytnou příležitost k porovnání těch výsledků. A jak tady také padlo, myslím, ta paní ze Severního Irska to také řekla, že eh, ženské organizace hrají eh, velmi důležitou úlohu pro ženy v těch oblastech, ale i také pro zviditelnění žen v těch oblastech a pro Eh, opatření politické podpory pro ženy. Nejsem si jistá, jak silné jsou ty ženské eh, organizace ve venkovských oblastech eh, Evropy. Já vím, jak vypadá situace v Nizozemsku, což je ale velice urbání evropská země. Ženské organizace tam existují, ale bojují o přežití z řady důvodů. Jednak protože málo žen má zájem o to se stát členkami těchto ženských organizací na venkově. Ty organizace nemají mnoho finanční podpory. Ty organizace si musí rozvíjet řadu projektů, aby si zajistili finanční prostředky. A to si myslím, že je zase ještě těžší problém a e, větší problém v těch právě vzdálených venkovských oblastech, tam, kde by ty ženské organizace mohly právě sehrát velkou úlohu. Děkuji vám e, za váš zájem a za vaše otázky. Bylo opravdu velice pěkné zde moci pobít. Tak, tak so väldigt mycket. Det var spännande och intressant. Děkuji, to bylo velmi zajímavé. Doufám, že budete mít možnost pokračovat ve svém výzkumu a zaměřit se také na některé odlehlejší oblasti. Teď bych eh, rád předal slovo paní Jegle, aby to schrnula. Děkuji, paní předsedající. Paní předsedající, a je hezké, že mohu říci eh, paní předsedající, i když samozřejmě mám také velmi ráda našeho pana předsedajícího, k těm statistikám, a to zde také už padlo. Statistiky jsou důležité, ale chci naprosto eh, na rovinu říci, že zemědělce a rodiny, které žijí eh, na venkově, nechci mučit tím, že budeme eh, po nich chtít další statistické údaje. Ty si musíme opatřit jinak. Statistika je vždycky nějaký úkol. Navíc je to byrokracie, ale možná řešení by bylo takové, kdybychom o to všichni stáli abychom to zařídili nějak jinak. A ke konci vlastně se ta debata stočila především na ženu, na e, farm. Ale e, ta zpráva bude pojednávat o ženách e, na venkově. To je její hlavní téma. Já mám zemědělce za muže a také jsem dlouhá léta sama na farmě pracovala a někdy samozřejmě jsem měla radost, když jsem mohla odjet z té farmy a e, tu e, manuální práci převzal můj e, manžel a stejně jsem porodila čtyři děti, teď mám šest vnuků. Ženy prostě vydrží, vydrží spoustu. Ale čeho bych chtěla dosáhnout a proto opravdu prosím všechny kolegy o intenzivní spolupráci, je zaměřit se na ženu, která žije ve venkovských oblastech. Já ku příkladu eh, jsem z Bádenska, Württemberska a neměla jsem eh, vlastně eh, možnost využívat třeba regionální finance. My jsme vlastně spadali do toho druhého pilíře jako spolková země a proto bych se chtěla zasazovat o to, abychom diferencovali. Je Evropský sociální fond a další věci. Všichni mají, všechny ty věci mají určitou relevantnost pro venkov jako takový, ale my se nesmíme zaměřit teď na jednu nebo druhou věc. Pro nás, jako pro výbor eh, zemědělský, je eh, nejdůležitější ten druhý pilíř. A já si přeji možná, že třeba komise později nám k tomu může trochu pomoci. Já vím, že v řadě členských států právě také v oblasti druhého pilíře s, těmi, s tímto programem podařilo dosáhnout skvělých e, projektů, které dali příležit, e, nám obrovské příležitosti. Já jsem slyšela v Itálii, že je možné, aby ženy vlastně na těch eh, stacích měly vlastně organizovanou péči o děti, kterou, to se jim hradilo. A, a e, vlastně se to potom považovalo za e, další příjem. E, existuje řada pěkných projektů z jiných zemí, z Rakouska. A z toho by od nás mělo jasně vyplynout, že takové projekty jsou užitečné, že pomáhají a že ten venkov vlastně zatraktivňují pro mladé lidi, aby ten život tam stál za to. Protože co uděláme, když ženy z venkova odejdou a my samozřejmě eh, máme demografické změny, takže ti staří lidé na tom venkově ale zůstanou. S tím musíme něco dělat. Eh, já se eh, k tomu stavím optimisticky. Já mám řadu styků s ženskými spolky. Já jsem tehdy také předsedala jednomu ženskému spolku na venkově, ale nemůžeme čekat na to, až se sami ozvou. Já vás všechny prosím, abyste se obrátili na ženské spolky, na, eh, které eh, fungují na venkově, abyste se na ně obrátili, abyste se jich zeptali, co pro ně můžeme eh, z hlediska politického rámce udělat, jak jim pomoci musíme o ten druhý pilíř zde v tomto výboru bojovat. Ne snad v tomto výboru, ale obecně, tedy i ve výboru rozpočet a George Lyon ve své, eh, ve své zprávě vytvořil dobré předpoklady a my vlastně k tomu připojíme ještě eh, takovou, eh, takový další podklad. Děkuji vám už předem za vaši spolupráci. Ja, tack. Då ska vi vara färdiga för idag och im- Eh, děkuji a to je všechno. Tím pro dnešek končíme. Zítra se sejdeme v 10 hodin. Eh, koordinátoři eh, budou mít schůzku již v 9 hodin, ostatní v 10 hodin. Thank you very much. It was okay.